Uh, Dámy a pánové, jelikož eh, jsou zastoupeny téměř všechny politické skupiny, můžeme pokračovat v našem jednání. Než se obrátím na bod 11, přivítáme španělského ministra Chtěl bych vás ještě informovat o tom, že jako obvykle se konala dnes dopoledne schůzka koordinátorů po našem zasedání. Výsledky dáme k dispozici později a pokud do konce tohoto jednání nebudou předloženy žádné námitky, pokládáme eh, výsledky schůzky koordinátorů za schválené. Rád bych přivítal naše hosty. Hostem dnešního odpoledne je eh, po levici ministr španělské vlády Miguel Sebastián, ministr pro průmysl, cestovní ruch a obchod a zastupuje španělské předsednictví. Vyslechneme si něco o španělských prioritách v oblasti obchodu. Rád bych přivítal naše hosty, tedy pana ministra Sebastiána, Mikala Sebastiána na začátku španělského předsednictví, jak víme. Předsednictví eh, vede Evropskou unii v prvních měsících po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bude tedy eh, záviset na španělské vládě, aby Eh, <clears throat> zahájili eh, tuto novou éru. Eh, Lisabonská smlouva přinesla sebou různé změny, také propůjčila Evropskému parlamentu větší pravomoci. Náš výbor se těší s velkým zájmem na spolupráci s radou. A Náš výbor je pro obchodní politiku a 12. února tohoto roku budeme jednat. Je velice zajímavé, že máme příležitost přivítat našeho vážného hosta, abychom se seznámili s názory španělské vlády a španělského předsednictví na téma, jak se rada dívá na tuto to nové období a na naléhavé otázky jako vyjednávání v rámci kola Doha, VTO, bilaterální vyjednávání o dohodách volného obchodu, které se konají dále eh, vztahy mezi EU Koreou, EU eh, e Latinskou Amerikou a eh, oblastí Středomoří to se opravdu týká zejména Španělska díky té blízkosti, ale také vztahu se eh, s Ruskem, Kanadou, eh, USA a tak dále. Jsem si jist, že po eh, této prezentaci budeme mít plodnou výměnu názorů s členy našeho výboru, které mají priority tedy během těchto šesti měsíců, během španělského předsednictví. Eh, vítejte, dávám vám slovo, dejme tomu na deset minut na úvod, protože potom budeme mít diskusi a vy budete mít opět příležitost odpovídat na připomínky nebo otázky. Děkuji. Velice vám děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo a členové výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu. Pro mě je to čest, že zde mohu předstoupit před vás a informovat vás o obsahu programu, který připravila španělská vláda, který se týká zahraničního obchodu během následujícího půlroku španělského předsednictví. Během tohoto půl roku v souvislosti se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy zažijeme velké změny, které také ovlivní složení architekturu institucí v Evropské unii, jak právě zmínil pan předseda Moreira. Nová architektura institucí, ve které Evropský parlament, to znamená vy, jste jediný orgán, který byl přímo zvolen občany, tento orgán bude mít ještě a bude tak eh, demokratičtější během přijímání rozhodnutí v Evropské unii. To samé platí i pro mezinárodní obchod, kde legislativní postup bude spolurozhodování. Kromě toho se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy uzavírání mezinárodních dohod bude vyžadovat schválení Evropského, Evropským parlamentem. Evropský parlament bude muset být řádně a správně informován o průběhu vyjednávání. Španělská vláda velmi pozitivně oceňuje větší pravomoci, které po schválení Lisabonské smlouvy má Evropský parlament. A z tohoto důvodu chceme velice intenzivně spolupracovat se všemi politickými skupinami, také s Evropskou komisí, abychom uskutečnili myšlenku silné Evropy. A tato Evropa by měla být velice přítomná v oblasti mezinárodních obchodních vztahů. Dámy a pánové, španělská vláda v rámci definovaném Lisabonské, Lisabonskou smlouvou a společně s Belgií a s Maďarskem vypracovalo program na budoucích 18 měsíců a zvláště se soustředilo na podporu obchodní otevřenosti. Na základě těchto cílů předsednického tria my jsme vytvořili program na tento půlrok, který by měl reagovat na dvojí výzvu. Na jednu stranu krátkodobě by měl tento program, program přispět eh, vytvoření podmínek, které by způsobily, eh, že by evropská hospodářství mohla překonat stagnaci hospodářství, která má negativní dopad na mezinárodní obchod. A na druhou stranu, a již eh, dlouhodoběji, bychom měli vytvořit základy k tomu, aby evropské a světové hospodářství mohlo udržitelně růst a tento růst by měl být vyvážený a prospěšný pro všechny. Během tohoto půl roku se budeme snažit vytvořit z mezinárodního obchodu základ eh, k obnově úrovně růstu, zaměstnanosti, blahobytu, tedy to, co požadují evropští občané. Naše heslo více obchodních příležitostí s méně překážkami, toto heslo skvěle vystihuje ducha, kterého chceme vtisknout obchodním politikám během půl roku předsednictví. Během půl roku budeme vynakládat velké úsilí v multilaterálním eh, oblasti. Proto v souvislosti také s posledními sděleními lídrů G20 budeme pracovat na tom, aby byly uzavřeny eh, vyjednávání eh, z Dohy, aby bylo dosaženo globální dohody, která bude vyvážená a ambiciozní. Komise a také rada chtějí být konstruktivní a účastnit se následujícího zasedání VTO, které bude e, v březnu. Naším cílem je uzavřít, nehledě na stávající problémy, dohodu, která bude nezbytná k dokončení vyjednávání e, v letošním roce v této oblasti také podpoříme vyjednávání, aby mohly do eh, VTO vstoupit nové země, jako například Rusko, Líbie, Bosna, Hercegovina nebo Černá hora. Takovým způsobem podpoříme multilaterální systém obchodu a vytvoříme podmínky k tomu, abychom mohli mít eh, lepší bilaterální podmínky s pomocí dohod o volném obchodu. Na druhou stranu, co se týče rozměru, regionálního rozměru obchodní politiky Evropské unie v našem programu počítáme s projekty, které doplní tato vyjednávání. Zvláště, jako je tomu v případě Latinské Ameriky, budeme pracovat na tom, abychom co nejdříve dokončili vyjednávání, která vedeme se Střední Amerikou a s andským společenstvím. Doufáme, že se tato vyjednávání uzavřou co nejdříve ještě před konáním summitu Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku, který bude v květnu. Poté, co bude vyřešena honduraská krize, chceme také Eh, dokončit a dospět k eh, asociační dohodě se středoamerickými zeměmi, abychom také podpořili eh, jejich větší obchodní integraci ve společném středoamerickém trhu a podpořili také jejich rozvoj. Dále naše priorita spočívá v tom, abychom měli dohody a vyjednávali s Kolumbií a s Peru a také s Ekvátorem. Jsou to členské země, andského společenství. A chceme také podpořit vyjednávání o asociační Evropskou unii a Mercosurem. My si myslíme, že Mercosur a Evropská unie mohou spolu vytvořit největší dvouregionální oblast na světě, ve které bude více než 700 milionů obyvatel. Na druhou stranu my podpoříme in hospodářskou integraci a podpoříme obchod a investice v oblasti Evropského středomoří v rámci Unie pro středomoří. Budeme pracovat na tom, abychom dokončili probíhající vyjednávání a eh, abychom podpořili udržitelný rozvoj této oblasti. Stejně tak vyvineme značné úsilí, abychom vyřešili problémy, které dnes znemožňují eh, dokončit vyjednávání s Radou pro spolupráci zemí Golfského zálivu. Eh, také podpoříme uzavření asociačních dohod nebo dohod o hospodářském partnerství eh, se zeměmi AKP, AKP a stejně tak podpoříme eh, dohody o volném obchodu s ASEANem. Pokud jde o bilaterální vztahy, já bych chtěl zvláště potrhnout význam eh, vyjednávání o dohodách o volném obchodu s Koreou. Je to velice důležitý trh a důležitá dohoda, která může napomoci také evropským subjektům. Doufáme, že v únoru komise bude moci již eh, navrhnout mm, tuto dohodu a předložit ji radě k podpisu. Také v Asii máme Indii a Čínu, což jsou dva trhy, které jsou velice významné pro Evropskou unii. Proto během roku 2010 chceme pokročit a chceme uzavřít eh, vyjednávání o volném obchodu s Indií a budeme zkoumat, jakým způsobem můžeme obnovit rovnováhu v našich bilaterálních vztazích s Čínou. Co ehm, se týče Ruska, naším hlavním cílem je podpořit jeho vstup do WTO. Hovoříme zde o strategickém partneru pro eh, Evropskou unii, zvláště v energetice. Proto je velice důležité vyjednávání o nové rámcové dohodě. Pokud jde o energetiku, je velice důležitá dohoda, o které se jedná s Ukrajinou. V tomto smyslu my bychom chtěli stanovit zónu volného obchodu a tato zóna by pomohla postupné integraci Ukrajiny do vnitřního trhu Evropské unie a podpořilo to, by to také novou strategii východního partnerství. Na druhou stranu naše prioritní cíle eh, se také týkají hospodářských vztahů s Evrop, eh, lépe řečeno se Spojenými státy. Proto posílíme úlohu Transatlantické hospodářské rady, eh, což by byl účinný nástroj, a mm, pomohl by zjišťovat a odstraňovat překážky, které nejsou celní povahy a které znesnadňují obchodní transakce a bilaterální investice. Kromě toho se v našem programu počítá také s tím, že budeme e, pokračovat ve vyjednávání o hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou. Dámy a pánové, kromě těchto multilaterálních, e, regionálních a bilaterálních úkolů naše předsednictví by chtělo znovu definovat střednědobou společnou obchodní politiku, e, která by byla střednědobá. V tomto smyslu chceme podpořit diskusy a stejně tak bychom chtěli přispět do diskuse eh, a rozvinout strategické směry, které by nás měly vést během následujících pěti let. A v tomto smyslu si myslíme, že je důležité podpořit strategii přístupu na trhy, abychom tak odolali pokušení protekcionismu, zlepšili mechanismy koordinace a také rozšířili svoji činnost na nové oblasti. Vzhledem také k opatřením, na obranu obchodních zájmů, které zavádějí eh, některé země pro evropské vývozy, my bychom chtěli hájit eh, zájmy eh, dotčených evropských společností a proto jsme navrhli komisi, aby vytvořila jistý návod pro činnost, která by všechny činnosti systematizovala. Dále se budeme soustředovat na otevření trhy, trhu a také na obranu práv duševního vlastnictví. V tomto smyslu si uvědomujeme, jakým způsobem komise a Evropský parlament nakládají s ochranou těchto práv, že je to pro ně velice důležité téma, protože dopad padělání a pirátství je, vel, je velký. My bychom také chtěli dokončit definitivní obchodní dohody proti padělání akta budeme mít dvě kola vyjednávání, abychom toho dosáhli. Na druhou stranu si španělská vláda myslí, že obchod je základním nástrojem, abychom podpořili rozvoj zemí, které nejsou tak rozvinuté. Proto musíme dosáhnout eh, kvantitativních množstevních cílů, které má Evropská unie a zlepšit s jejich pomocí růst a snížit chudobu. Poslední údaje, které máme k dispozici, nám ukazují, že Evropská unie dosáhla 2000 miliard eur ročně v rámci technické pomoci eh, na podporu obchodu. To je číslo, ke kterému se zavázalo Evropská unie od roku 2010 na ministerské konferenci WTO v roce 2005. Tohoto množstevního cíle už bylo dosaženo a španělské předsednictví se zavazuje, že bude spolupracovat s komisí a se členskými státy, aby tato pomoc byla kvalitnější. Takovým způsobem rozvojové země budou moci těžit z výhod, eh, které poskytuje multilaterální obchodní systém. Já bych chtěl také zmínit další záležitosti, které jsme začlenili do našeho programu. Mám teď na mysli podpis mezinárodní dohody o obchodování se zbraněmi nebo naše účast, která se bude týkat skupiny pro úvěry pro vývoz OECD. V dalších měsících budeme také pracovat eh, na obchodním dopadu vyjednávání o klimatických změnách, na vzrůstajícím propojení obchodní politiky s energiemi, se zdravím, sociálními právy, ochranou spotřebitelů nebo rovnost pohlaví. Ve všech těchto aspektech bychom chtěli eh, být neustále v kontaktu se zainteresovanými subjekty, s odvětvími a také s občanskou společností. Dámy a pánové, Španělská vláda, pokud jde o mezinárodní obchod, bude mít velice rozsáhlý program, ve kterém nebudou chybět výzvy a problémy, na které musíme reagovat. Naše reakce na ně musí být odpovědná, vyvážená a založená na naše, naší schodě, aby tak mezinárodní obchod mohl být hlavní osou růstu a udržitelnosti evropského hospodářství budeme v tomto směru pracovat a počítáme s parlamentem, který po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy bude základním kamenem, na kterém, pomocí kterého budeme budovat budoucnost Evropy. Děkuji vám. Děkuji vám za tato jasná slova a také za pojmenování priorit španělského předsednictví. A nyní dáme slovo jednotlivým zástupcům politických skupin. A nejdříve pan zástupce EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo, já bych vás také chtěl přivítat a pane ministře, chtěl bych vás přivítat zde na půdě parlamentu. A vaše úspěchy budou úspěchy nejen Španělska, ale celé Evropy. Já bych se chtěl nejprve zmínit o dohodě o volném obchodu, eh, o kterém jste hovořil v souvislosti s Jižní Koreou. Lidov, lidovecká frakce by chtěla, abychom měli obchodní dohody s Jižní Koreou. To bude znamenat pro jihokorejské a pro eh, evropské podniky velký přínos. My jsme velkými zastánci volného obchodu ale já jsem poněkud znepokojen eh, tím, jak byla ta smlouva sestavena, protože si myslím, že zde bude nekalá konkurence pro některé evropské výrobce, zvláště co se týče automobilového průmyslu. Jak jistě víte, automobilový průmysl je velmi důležitý pro Evropu. Jsou to desítky tisíc pracovních míst, které jsou odvozeny od tohoto průmyslu pane ministře, i pro naši zemi, pro Španělsko je to velice důležité, protože naše Eh, auta, která jsou v naší zemi vyráběna, eh, tak eh, jsou auta, která jsou také ovlivněna cenami jihokorejských aut. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s tímto problémem a jakým způsobem by mohl být vyřešen. Promiňte, že jsem tak konkrétní. Chtěl bych se zeptat, jestli španělská vláda se zajímá o podpis této dohody a jaký dopad bude mít na španělský automobilový průmysl. Já vítám vaše slova týkající se o asociačních dohodách mezi Evropskou unií a Střední Amerikou. Jestli jsem po, dobře pochopil, dohoda bude moci být podepsána 18. května v Madridu. Znamená to, pane ministře, že e, budete počítat s vládou, která dnes e, je v Tegucigalpě? Děkuji. Děkuji za socialisty a demokraty, pane Menez. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vítejte zde na tomto výboru. Vy jste zdůraznil význam, který má pro předsednictví uzavření dohod s různými americkými uskupeními, to znamená eh, Andské společenství, Mercosur, a tak dále. Z Mercosuru jsme dnes dopoledne měli zde brazilského velvyslance. Po pěti letech vyjednávání se zdá, že věci ještě nejsou zcela jasné, že ještě e, nedozrály. Myslíte si, že zde existuje nějaký zvláštní problém, který nám znemožňuje dospět k této dohodě? Mohl byste tedy zmínit ty hlavní problémy? A dále, pokud jde o to vyjednávání, ne se Střední Amerikou. Já si myslím, že vy to honduraské téma eh, vyřešíte, jak již řekl můj předřečník, ale já bych se chtěl zeptat spíše na to anské společenství. Myslíte si, že ty dvě země, které eh, se nejvíce zdráhají dospět k dohodě, to znamená Bolívie a Ekvador. Myslíte si, že s jednou z těchto zemí Peru nebo Bolívie, že s jednou z těchto zemí by bylo eh, jednodušší dospět k dohodě? Děkuji. Martin Kazak. Martin Kazak za ALDE. Much, Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Vítejte v našem výboru. Měli jsme příležitost se s vámi setkat při návštěvě naší delegace ve Španělsku před několika měsíci a jsme rádi, že se s vámi můžeme opět setkat nyní, kdy jste zahájili své předsednictví, pane ministře, protože nyní vaše země má předsednictví. Chtěl bych se zeptat na otázky obchodu v Evropské unii. Chtěl bych se zeptat na právní úpravy, které se týkají určitých produktů. V Španělsko bylo v minulosti pro takovýto návrh a v listopadu 2009 Evropský parlament vydal zvláštní usnesení. Zaujali jsme zcela jasný postoj v tom smyslu, že poté, co komise eh, předložila tři eh, varianty návrhu, o kterých jsme diskutovali, rozhodli jsme se ve prospěch původního návrhu. můžete nás ujistit, že eh, se pro něj také rozhodne komise, že to bude jednou z priorit španělského předsednictví, až se to bude projednávat na radě, kterou variantu navrhujete, která se domníváte se setká s konsensem. Eh, dále eh, vztahy k Jižní Koreji, když jsme eh, navštívili Španělsko, tak bylo řečeno, že to nebude mít žádné velké dopady, že se předsednictví zaměří na opatření ale je to v, trochu v rozporu s tím, co slýcháme od zástupců průmyslu a odborů. Je to stále ještě postoj vašeho předsednictví? Je postoj ministrů opravdu jednomyslný? V tom smyslu, že je to pozitivní dohoda? a pokud je to možné, měli bychom blokující menšinu. A co se týče realizačních opatření, e, nařízení a opatření, pokud toto nařízení bude přijato ještě než parlament e, dá souhlas k té dohodě za zelené. E, Děkuji vám, pane předsedo. A hezké odpoledne, pane ministře. My jsme si nyní velice pozorně vyslechli váš příspěvek a jsme velmi rádi za vaši iniciativu, tedy za to, že chcete podpořit vztahy s Latinskou Amerikou. Tady jsem, zde sedím. takže jsme eh, také rádi za závěr vašeho vystoupení v tom smyslu, že chcete přijmout řadu iniciativ a navázat eh, vztahy eh, obchodní politiky a boji proti klimatickým změnám, životního prostředí, sociální otázky a tak dále. Pokud jde tedy o boj proti klimatickým změnám, myslíte si, že by Španělsko mohlo podpořit evropskou iniciativu týkající se převodu technologií což by umožnilo zemím z jižní polokoule, zvláště e, nově, novým ekonomikám, podpořit e, ne tak znečišťující zdroje energie? A dále zde byl v OSN vypracována zpráva o Eh, společnostech a myslím si, že Evropská unie schválila tu, tuto zprávu. Obchodní vztahy budou mít tuto zprávu? Vy jste říkal, že chcete uzavřít dohodu o volném obchodu s Hondurasem. To znamená, že postoj, který zastávalo Španělsko na latinskoamerickém summitu, byl spochybněn? budete uznávat tuto vládu, která e, vznikla na základě státního převratu? A dále, chci se vás zeptat na jednu věc v souvislosti s Kolumbií, protože tato země nás zde velice zneklidňovala. Bohužel Evropská unie nepřijala žádnou iniciativu k tomu, aby velmi politické téma dodržování politických práv e, odborářů a dodržování lidských práv, aby toto všechno bylo integrováno do kolumbijského práva. Dále, téma Euromed. Vyhodnocení dopadu eh, možnosti dohody, to bylo negativní. To vyplynulo také ze studií o Jižní Americe. Jakým způsobem zohledníte tento aspekt při vyjednáváních. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit česky. vám děkuji, pane ministře, za prezentaci. Měl jste tam eh, několik zajímavých bodů. Váš výrok, eh, že obchod je cesta, jak podpořit rozvoj těch méně rozvinutých zemí, já eh, podepisuji. To je téměř jako vystřižené z programu naší skupiny. To se mi velice líbilo. Eh, velmi eh, obdivuji váš ambiciózní plán, eh, pokud jde o dohodu se združením Mercosur a přeji vám v tom mnoho úspěchu a stejně tak vám přeji mnoho úspěchu v uzavírání dohod o ochraně duševního vlastnictví. Myslím, že to bude právě oblast, která bude velmi obtížná. Dovolte mi, abych vám položil dvě konkrétní otázky. Eh, za prvé eh, je to záležitost, kterou jsme tady už eh, projednávali minulý týden. Jak se jako předsednictví Rady postavíte k návrhu komise na odebrání systému GSP plus Sri Lance? A když už tady zaznělo několik poznámek o Kolumbii, tak Eh, I tady je možné pozorovat určitý tlak, aby stejným způsobem bylo postupováno i vůči této zemi, takže jaká bude vaše pozice eh, v této záležitosti? Já musím říci, že ani v jednom tom případě eh, ten postup nepovažuji za oprávněný a opodstatněný. A druhá otázka je, a tady možná ještě speciálně s ohledem na to, že Španělsko je také zemí automobilového eh, průmyslu, eh, přestože reprezentujete celou Evropskou unii a celou radu. Eh, jaký je váš názor na tu dohodu zde několikrát ostře kritizovanou, tedy na dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou? Děkuji. Chcete již nyní něco říci? Eh, Helmut Scholz za GUE. Pane ministře, chtěl bych také poděkovat za vaši prezentaci a chtěl bych navázat na kolegy, kteří eh, zdůraznili zejména aspekty Mercosuru, tedy výměny se státy Mercosuru. A chtěl bych říci konkrétní otázky, které se také budou týkat obchodní dohody s Kolumbií a Hondurasem. Jak se díváte na reálné možnosti, když přihlédneme také ke konkrétní situace z hlediska politiky zaměstnanosti, dodržování lidských práv a zejména eh, práv eh, pracujících a odborů na seberealizaci v jejich zemi? Eh, že bychom ovlivňovali tuto situaci, aby byla zachována jejich práva. A za druhé, Jaké představy máte ohledně pokračování eh, obchodních jednání s Kanadou, která byla započata a která, tak říkajíc, mají záhy vést k výsledku? Má španělské předsednictví ještě další ambice v této souvislosti a za třetí, jak se díváte na další rozvoj vztahů vůči Kubě? Děkuji. To je tedy první kolo otázek. Mám tu sice celou řadu dalších příspěvků, ale ty budou až ve druhém kole. Teď bych chtěl eh, dát slovo panu ministrovi, aby odpověděl na otázky, které položili zástupci politických skupin. Zase navrhuji asi 10 minut, protože bude ještě nasledovat druhé kolo otázek. Velice vám děkuji, pane předsedo. Já bych se nejprve chtěl zmínit o dohodě s Koreou, které zmínil pan Salva, pan Zahradil a pan Saka. Já bych chtěl říci, že z našeho pohledu dohoda s Koreou to je dobrá dohoda. Myslíme si, že má určité eh, ochranná opatření aby nedošlo k nevyváženosti. Jsou tam určitá přechodná ustanovení, která nám také pomohou zpracovat tento dopad liberalizace, aby se tak mohla odvětví přizpůsobit a překonat krizi. Budeme mít na druhou stranu příležitost eh, eh, k novému obchodování, například naše evropské podniky Eh, ve zdravotnictví, v potravinářství a tak dále najdou nové příležitosti. A budeme mít stejné možnosti a příležitosti jako eh, naši kolegové ze Spojených států. Takže já si myslím, že zde budeme mít na evropském trhu větší hospodářskou soutěž ale budeme také moci vyvážet a bilance bude e, vyvážená, takže budeme moci mít lepší investice, budeme moci vytvářet více pracovních míst. Byla zde jedna otázka, která se týkala také této dohody a týkala se automobilového odvětví. Nebo dva řečníci se k tomu vyjádřili. Já bych chtěl říci, že vyjednávání o této dohodě probíhalo také na základě názoru španělského, eh, omlouvám se, evropského průmyslu a byla ustanovena přechodná období, byla zde také, byly zde odstraněny celní překážky na korejský trh, aby tak byl eh, evropský sektor konkurenceschopný. Takže my budeme podporovat vstup v platnost této dohody. Samozřejmě budeme spolupracovat s parlamentem, s komisí. Chceme, aby vše proběhlo transparentně. Tak, jak to stanoví Lisabonská smlouva. Pokud jde o Střední Ameriku, byla zde velmi konkrétní otázka ohledně Hondurasu. Španělská vláda spoléhá na to, že politický vývoj v Hondurasu po nastoupení nového prezidenta umožní normalizovat vztahy s Evropskou unii. Až se to stane, budeme moci znovu zahájit vyjednávání o asociační dohodě se Střední Amerikou, abychom je uzavřeli během následujících měsíců. Víme, že to bude obtížné, ale my se budeme velmi snažit, abychom dosáhli této dohody se Střední Amerikou během půl roku španělského předsednictví. Pokud jde o anské společenství, zde bylo několik otázek a také vašich příspěvků. Hovořili jste o tom, jestli vyloučit ty země z andského společenství, které se neúčastnily vyjednávání, zvláště Ekvádor a Bolívie. My si myslíme, že vyjednávání o mnohostranné dohodě žádným způsobem nevylučuje žádnou zemi z této dohody. I když se neúčastnili vyjednávání, pokračuje pro ně e, příležitost nebo mají stále tu možnost, aby také e, uzavřeli obchodní dohodu. A pokud jde o Kolumbii, my to považujeme za velice citlivou otázku. Myslíme si, že by se měla respektovat práva odborářů tam a Evropská unie by proto měla dělat všechno, aby byla dodržována práva pracující v Kolumbii a já sdílím znepokojení pana Jaga. V tomto smyslu pracujeme, abychom navrhli účinné institucionální mechanismy, které by nám poskytly dostatečnou záruku, že úroveň dodržování práv nebude nižší. Poslední zprávy jednak z OIT a z OSN, které byly vypracovány červnu a v srpnu loňského roku, tyto zprávy ukazují, že Kolumbie pracuje na tom, aby zaručila práva svých pracujících. Kolumbie na jednu stranu má určité pobídky, aby dodržovala práva, ze stejného důvodu už měla problémy eh, v uzavírání obchodních dohod s různými zeměmi, zvláště s USA. My si myslíme, že je vždycky lepší mít inkluzivní e, záběr, spolupracovat, než někoho vylučovat, protože my všichni chceme dosáhnout pokroku v dosažení těchto cílů a dodržování práv. Také bych vám rád řekl, že místo předsedkyně vlády by s vámi také chtěla pohovořit, chtěla by sem přijít mezi vás a pohovořit specificky o tomto tématu, o právech odborářů eh, v Kolumbii. Je to tedy nabídka, kterou jsem vám dnes chtěl předat jménem španělské eh, vlády a jménem tedy španělského předsednictví. Téma Mercosuru. Pan Menendel del Valle se zmínil o Mercosuru. My si myslíme, že tyto podmínky, že zde máme předsednictví španělské a zároveň předsednictví argentinské, že to je dobrá příležitost, abychom eh, obnovili dialog a vyjednávání. Během minulého latinskoamerického summitu 29. listopadu političtí lídři, zvláště argentinská prezidentka a španělský předseda vlády, vyjádřili svoji vůli obnovit jednání, aby byla dohoda co nejrychleji uzavřena. Proto španělské předsednictví chce pracovat v této oblasti, abychom mohli uzavřít dohodu mezi těmito dvěma eh, regiony. Jak jsem říkal, bylo by to největší oblast na světě, protože by se dotýkala 700 milionů lidí. Je to velmi důležitý potenciál a zlepšili bychom tak tím mezinárodní obchod. Chtěli bychom tuto dohodu s Mercosurem uzavřít co nejdříve, ale musíme být realisty. Možná, že se to ani nepodaří během španělského předsednictví, ale snažíme se vytvořit ty nej, nejvíce realistické cíle, takže při nejmenším bychom chtěli obnovit vyjednávání, které stagnuje od roku 2004. Takže náš cíl, opakuji, by bylo eh, obnovit dialog, abychom dosáhli vyvážené a ambiciózní dohody, která by odpovídala také pravidlům ONF. Další řečník zde zmínil téma, které je velmi důležité pro španělské předsednictví, jakým způsobem bude, se budeme snažit, aby se vyjednávání zastavila. Měli bychom také rozšířit seznam zemí, které podporují, podporují boj proti klimatickým změnám. Ale co se tedy týče vyjednávání v Doha, tak si myslím, že během španělského předsednictví nedosáhneme přímo konkrétních výsledků, ale každopádně budeme podporovat veškeré iniciativy, které probíhají. Pan Kazak, a jsem velmi rád, že ho znovu vidím po jeho návštěvě Madridu, bylo tam o něco lepší počasí než eh, dnes zde. Pan Kazak se také zmínil o jednom tématu. A my si myslíme, že opatření takového typu by zlepšilo transparentnost a podpořilo by to také práva spotřebitele. Možná, že by toto opatření bylo dražší, ale jasně označování původu by jasně Eh, také dodržovalo vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Možná, že bude dražší než zboží, u kterého by se nedodržovala eh, veškerá tato normativa. Je velice důležité, aby spotřebitel nebyl zmaten. Takové opatření musí být lehce kontrolovatelné a nemělo by být přílišnou zátěží pro malé a střední podniky. V radě se ještě vyjednává o, této, o tomto návrhu, které vyjadřuje samozřejmě postoj členských států a my budeme také dbát na vývoj tohoto tématu. Já nevím, jestli ještě něco zbylo. Omlouvám se, jestli jsem něco vynechal. Ano, téma Sri Lanka. My víme, že bude mít negativní dopad to, e, že Sri Lanka nebude mít GSP+. Ale to, jakým způsobem se dodržují či nedodržují práva na Sri Lance, tak nám nedává ani jinou možnost. My bychom měli být pevní ve svém postoji, protože jinak takovýto nástroj e, ztratí svoji důvěryhodnost. Existuje zde půl rok, je zde šest měsíců času mezi tedy výstrahu a mezi skutečným odebráním tohoto nástroje a srílanské úřady budou mít skvělou příležitost k tomu, aby odstranili své problémy. A pokud v tomto směru dojde k pokrokům, tak nařízení nevstoupí v platnost a Srí Lanka by stále mohla mít tento preferenční, preferenční režim, který by jinak ztratila. My jsme schopni přeskoumat naše rozhodnutí v případě, kdy eh, srílanské orgány splní veškeré svoje závazky a budou dbát na dodržování lidských práv. Dále, Kuba, a to už bude poslední téma. My jsme řekli, že během španělského půlroku španělské předsednictví bude chtít eh, zahájit diskusi a navrhnout nový nástroj, nové opatření, které přehodnotí vztahy s Kubou. Možná, že Kuba není úplně v centru zájmu eh, eh, Evropské unie, ale každopádně já si myslím, že toto téma důležité je a že by mm, téma Kuby mělo být diskutováno na obchodních fórech. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Možná, že jste si všimli, že španělská vláda nám nabídla, že budeme moci se také sejít s paní náměstkyní premiéra, tedy vicepremiérkou, paní de la Vega. Já děkuji za tuto nabídku, myslím si, že by to bylo velice užitečné. A nyní druhé a poslední kolo, protože nemáme příliš mnoho času. Žádám vás, aby vaše otázka trvala nejdéle dvě minuty a jako první pan Edith David Martin. Děkuji, pane předsedo, děkuji předsednictví za velice čestné a otevřené otázky a odpovědi. A já chci říci, že s vámi souhlasím se přístupem k Jižní eh, Koreji. My bychom opravdu měli postupovat cestou zóny volného obchodu. A potom USA. Vy chcete také zlepšit obchodní vztahy USA, je to jednou z vašich priorit. A jak eh, toto docílit, to by se dalo prostřednictvím Transatlantické ekonomické rady. Ale tento text je poměrně omezený, není dostatečně intenzivně laděný a jak tedy hodláte postupovat. A potom další věci, kdy s vámi nesouhlasím. Vy jste se jasně vyjádřil o Kolumbii, ale nejedná se v Kolumbii pouze o, o odboráře a nejenom ti, kteří, kteří v Kolumbii trví, trpí, ale například také ženy jsou tam rukojmími války, jsou znásilňovány a tak dále. A vy také se velice negativně snažíte eh, postupovat proti takovýmto praktikám a přesto chcete eh, dohodu o zóně volného obchodu s Kolumbií a chcete tam dát příslušnou doložku. Ale já si myslím, že to se dá udělat jedině tehdy, jestliže toto komise navrhne a potom to musí podepíšují členské státy ale jak potom, jestliže všechno nebude se dodržovat, tak jak se to změní? Já se tedy ptám, jestli není předčasné ubírat se touto cestou. Neměli bychom si sednout s Kolumbijci ke stolu a než podepíšeme jakoukoliv dohodu o volném obchodu, tak bychom měli především dbát na zlepšení situace v oblasti lidských práv této země. A nyní pan Kaspiris BPP. Vážení kolegové, po té, co toto téma bylo tolik kritizováno, chtěl bych na to zareagovat a říci, že v parlamentu jsou kolegové, kteří zaznamenali v loni v Kolumbii značný pokrok oproti situaci 90. let Mám ale několik konkrétních doplňujících otázek. Vy jste odpověděl na otázku týkající se Jižní Koreji, ale ptám se konkrétně, dovedete si představit, že budete dojednávat duty drawback s Jižní eh, Koreou, to eh, by eh, nás znovu tedy zaměstnávalo. A potom otázka netarifních obchodních překážek. Eh, zástupci průmyslu se na nás obracejí, zda Jižní Korea opravdu odbourá a nedopustí nové obchodní překážky. Dovedete si představit, že obnovíte jednání v této oblasti s Jižní Koreou? poslouchal jsem opravdu dobře a pokud bylo tlumočení správné a z toho vycházím, pak jste řekl, že plánujete nově definovat obchodní e, politiku pro e, středně dobý horizont. A pokud se správně dívám na program vašeho předsednictví, je tu uvedeno, a teď budu citovat, Role obchodní politiky jakožto nástroj k překonání ekonomické krize má být eh, konsolidováno za španělského předsednictví. Nová strategie eh, z iniciativy Evropské komise. Doposud mi alespoň nebylo známo, že by komise plánovala eh, předložit novou strategii zahraničního obchodu. I Evropa do roku 2020 v tomto ohledu Barroso nic nového nepředložil. Rád bych věděl, co zamýšlí současné předsednictví předsednictví nebo co připravuje komisi v tomto ohledu. A potom akta, to je jistě téma, do kterého se musíte pustit, o tom jste hovořila, do jaké míry si představujete, že rada bude ochotna to připravit, aby e, do těch závěrů byl také zapojen Evropský parlament. Děkuji. Nyní za socialisty a demokraté. Já nevím. Eh, eh, Dobrý den. Velmi děkuji za vaše vysvětlení, protože já jsem si také mohl objasnit několik záležitostí. Byl jste velmi přesný ve svých odpovědích. Ale já bych chtěla, abyste byl ještě trošičku detailnější. A mám jednu konkrétní otázku. Vy jste hovořil o tom, že chcete dospět k dohodě ve vyjednávání e, v Doha e, v roce 2010. Obchodní dohody, zvláště ty, které jsou, e, řekněme, velké dohody, tak velmi závisí na vyjednávání z Doha. Takže otázka zní, je to nezbytná podmínka, ale ne dostatečná podmínka, tedy dosáhnout dohody 27 vlád aby komise měla jasný mandát během budoucích vyjednávání v roce 2010? A dále, mám zde druhou otázku. Jsem ze Sevilly a je to taková slabost. Týká se to e, průmyslu. Existuje zde problém se projektem 400M, což je evropský projekt o vojenských letadlech který je velmi důležitý. Chtěl bych se zeptat na financování. Jestli budete mít čas na to odpovědět, prosím, eh, učiňte tak a pokud ne, prosím, odpovězte mi písemně. A dále bych chtěl říci, že vy jste řekl, že eh, v Kolumbii existují problémy s násilím, ale já bych chtěl říci, abychom neměli trestat kolumbijské lidi, kteří nemají nic společného přesně s tím násilím, které se tam odehrává. Děkuji. Um, Peter Stasny, EPP. Petr Šťastný za EPP, děkuji pane předsedo. Pane ministře, vítejte v Evropském parlamentu Rád bych vám popřál opravdu hodně úspěchů a štěstí v nadcházejících šesti měsících. Původně jsem nechtěla vystoupit, ale když jsem poslouchal vaše odpovědi, tak eh, tři eh, mý kolegové se ptali na Jižní Koreu a to mě vede k tomu, že tu jsou určité diskrepance. A já eh, doufám, že to tedy podepíšete. Eh, duty drawback, to má být 100 dolarů na 10 tisíc produktů. A zástupci průmyslu říkají, že je to 300, tady jsou určité diskrepance. A při posledním slyšení eh, s eh, novým komisařem je Kuchtem jsme se dozvěděli, kandidát na komisaře řekla, to mě potěšilo, že záležitost duty drawback si vyžádá bližší posouzení. Souhlasíte s tím, že e, se na to ještě blíže e, podíváte a že snad uspokojíte určité kritiky? Bernard Dané za socialisty a demokraty. Děkuji, pane předsedo. Ke konci prvého kola jste zdůraznil, že Evropský parlament eh, je nyní centrem obchodní politiky. To mě samozřejmě potěšilo. Proto bych chtěl položit první otázku. Jak chcete více zapojit Evropský parlament? A to nyní, kdy ještě neexistuje meziinstitucionální dohoda eh, do toho eh, jednání o obchodu, například jednání akta, jednání s Kolumbií. Domnívám se, že podle Lisabonské smlouvy je nutné do tohoto jednání více zapojit Evropský parlament. Můj druhý dotaz, dohoda akta týká se to ochrany duševního vlastnictví a objevují se obavy, že v této dohodě výsledky telekomunikačního balíčku, o kterém jsme jednali v parlamentu, ochrana svobody na internetu může být omezena. Můžete tedy zaručit, že dohoda akta nepřekročí rámec toho, co bylo dojednáno zde v parlamentu. A má třetí otázka se eh, týká úsilí zajistit si suroviny. S tím se setkáváme všude na světě a některé země postupují opravdu i někdy velice tvrdě, což eh, není zrovna šarmantní postup, ale eh, Evropská unie musí nicméně uvažovat o tom, jak si zajistí suroviny spravedlivým způsobem. O jaké iniciativy budete usilovat v tomto směru? Děkuji. A pane ministře, nyní máte slovo. Dostanete stejný čas, protože bylo položeno stejné množství otázek. Velice vám děkuji, pane předsedo. Já toto druhé kolečko bych chtěl zahájit tím, že zodpovím na jednu otázku od pana Šolce, na kterou jsem zapomněl, byla ještě z prvního kola. Pan Šolce ptal na Kanadu. Španělsko opravdu chce podpořit toto vyjednávání. Jedná se o první dohodu o volném obchodu s rozvinutým partnerem a přinese nám to nové e, možnosti v takových oblastech, jako e, jsou investice, služby a tak dále. My bychom chtěli podpořit také záruky ochrany duševních e, práv a také geografické zájmy. My máme již stanovený harmonogram pro tato vyjednávání. Pan Gaspary se mě ptal na obchodní politiku, která by byla středně doba. Měl jsem možná málo času během projevu, abych to přesně vysvětlil, protože jsem měl tedy omezené množství času. Ale chtěl jsem tím vlastně říci, že se jedná o budoucí strategii 2020 a její vnější rozměr. Myslíme si, že tento vnější rozměr by měl být zapojen do konkurenceschopnosti nové strategie 2020. Měla by být podpořena strategie přístupu na trhy, abychom odstranili bariéry při vývozu eh, služeb, zboží a kapitálu Měla by toho dosáhnout tedy společně e, komise, členské státy, soukromý e, sektor. Měli bychom také přitom respektovat duševní práva a také průmyslová práva. Stanovit si určitý rámec kompetencí Evropský parlament bude zde vykonávat velmi důležitou úlohu v souvislosti se vstupem e, v platnost Lisabonské smlouvy. Samozřejmě budeme počítat s vašimi názory, s vašimi příspěvky. A, a stejně tak i s tím, co nám řekne e, rada na jaře. Dále bych se chtěl zmínit o otázce pana Langeho Ptal se, jakým způsobem se Evropský parlament bude účastnit obchodní politiky. Španělské předsednictví chce, aby vyjednávání byly, byla provedena transparentně v souladu s tím, co stanoví Lisabonská smlouva. Budeme ještě spolu s komisí úzce spolupracovat, abychom tak měli dobré Eh, obchodní vztahy. Spojené státy. Pan Martin se mě zeptal na vztahy se Spojenými státy, zvláště pokud jde o transatlantickou eh, obchodní radu. Je pravda, že tato rada eh, zatím nepřinesla takové výsledky, které jsme očekávali ale je zde řada faktorů, které zpomalily eh, práce, jako například eh, zpomalení vyjednávání v doze, měli jsme dále jisté eh, volební zdržení. Poslední rada, která se konala v dubnu ve, pardon, v říjnu ve Washingtonu, ukázala, že zainteresované strany chtějí, aby došlo k pokroku, na dalším zasedání rady bychom měli dosáhnout pokroku. Toto zasedání by bylo buď ještě eh, tento půl rok, anebo ve druhém pololetí roku 2010. My bychom také pomocí dohody chtěli podpořit eh, obchodní vztahy mezi našimi zeměmi. Pokud jde o přístup k surovinám, také pan Lange zmínil toto téma. My si myslíme, že je důležité podpořit tuto evropskou strategii přístupu k surovinám, abychom měli nediskriminující přístup k surovinám a aby tak eh, komunitární průmysl byl konkurenceschopný. Nás samozřejmě zajímá dodávka surovin a proto si myslíme, že je nutné podpořit evropskou strategii pro suroviny, abychom měli nediskriminační přístup k hlavním input neboli surovinám v Evropské unii. Evropská unie potřebuje bezpečné dodávky za rozumnou cenu. Téma Kolumbie. Pane Martine, já si myslím, že my sledujeme stejné cíle. Já vám děkuji za váš příspěvek, ale já si myslím, že je to e, spíše e, věc, jak k tomu přistupujeme a ne záležitost cílů, protože naše cíle jsou stejné. My chceme, abychom dosáhli pochopení a abychom spolupracovali na vyřešení e, problému. My chceme být inkluzivní, protože pokud budeme někoho vylučovat, tak cílu nedosáhneme. Musíme mít takové mechanismy, které umožní účast občanské společnosti, kolumbijské i evropské, aby tak došlo k pokroku eh, ve směru, v kterém si přejeme. Abychom mohli také podpořit takové zásady, které jsou pro Evropu důležité, jako je dodržování veškerých lidských práv a udržitelný rozvoj. Ale myslíme si, že když přerušíme Eh, vyjednávání, tak to nepomůže situaci v Kolumbii. A jak řekl pan Moreira, ještě jedno téma. Opakuji, že španělská místo předsedkyně souhlasila s tím a přála by si se s vámi sejít, kdykoliv byste o to projevili zájem, aby s vámi pohovořila o kolumbijském tématu a o tématu odborů v Kolumbii. A400M Další téma. Jak jistě víte, nyní se e, rozhoduje o tom, jakým způsobem se zvýší náklady podniku. Nespadá to do mé kompetence, zabývá se tím ministerstvo obrany, ale já si myslím, že bychom brzy měli dosáhnout dohody. Je to velice důležitý projekt pro Evropu a my samozřejmě doufáme, že eh, k dohodě dospějeme. Pokud jde o duševní vlastnictví a téma akta, všechny vaše připomínky, které jsem zde slyšel, a vaše znepokojení, které bylo vyjádřeno zde, na tomto výboru, tak to všechno bylo zohledněno při vypracování postoje Evropské unie během vyjednávání. Ale vyjednávání jsou zatím v takové důvěrné fázi, že vám nemohu sdělit podrobnosti. Každopádně to, eh, co je v kompetenci, ve výlučné kompetenci členských států, komise může členské státy ujistit, že bude vynakládat veškeré úsilí aby vše dělala s komunitárním aky a s komunitárními normami. Zatím jsme neuzavřeli žádnou z kapitol. Takže dokud nebude uzavřeno všechno, tak budeme pokračovat ve vyjednávání. Já nevím, jestli ještě tu máme kolo vyjednávání z Doha. Když hovoříme o globálním, ambiciozním eh, vyjednávání a dohodě, já nevím, jestli tato dohoda z Doha nám umožní eh, vytvořit nové příležitosti pro naše podniky a jestli nám také dodá náležitý podnět pro další rozvoj. Alespoň v takovém smyslu, jak my bychom si to přáli. Každopádně všechny členové VTO se účastní vyjednávání, abychom tak eh, také zohlednili zájmy všech členů. Já myslím, že jsem trochu přetáhl a Nevím, jestli jsem zapomněl na nějakou odpověď, na nějakou otázku, každopádně bych ji mohl odpovědět písemně. Já vám velice děkuji za vaši pohostinnost a za laskavost. Nejenom tedy děkuji panu předsedovi, ale všem členům tohoto výboru a velice vám děkuji za všechny vaše příspěvky. Děkuji vám. Uh, děkuji. Nyní jsme měli skvělou příležitost vyslechli si priority španělského předsednictví v oblasti zahraničního obchodu. My bychom měli poděkovat španělskému předsednictví za ochotu spolupracovat s naším výborem a možná, že příště bychom měli mít zacílenější diskusy. panem Alfredem Dany, který je také členem speciálního výboru Rady pro obchod. Děkuji vám ještě jednou a já přeji španělskému předsednictví všechno nejlepší při prosazování Eh, evropských zájmů na celé globální úrovni. Takže všechno nejlepší. Ivy, may I have attention, please? Prosím vás o pozornost, dámy a pánové. Čas kvapí, musíme se posunout ku předu. Prosím, nyní skočíme dopředu k bodu 14 a to jsou obchodní a ekonomické vztahy s Tureckem. Toto bude výměna názoru s naším zpravodajem, s panem Metinem Kazakem ze skupiny ALDE. My jsme zodpovědní za toto téma. Je to téma nebylo projednáváno intou v minulém období a proto je skutečně na čase, aby naše abychom se zaměřili na tyto důležité obchodní a ekonomické vztahy s tímto důležitým sousedem. Prosím, můžete zastavit, tady můžete skončit tyto kuloární hovory? Jak již jsem řekl, tak naše hospodářské vztahy s Tureckem jsou jedinečné nejenom kvůli tomu, že hovoříme o kandidátské zemi EU, ale Turecko bylo jednou ze zemí, se kterými také máme celní unii. To známe, že stu, znamená, že s Tureckem máme velice dobré vztahy, ale je tady také pravda, že je zde několik výjimečně důležitých záležitostí jako IPR, to znamená ochrana duševního vlastnictví, což Eh, způsobuje problémy a také kalí naši spolupráci. Proto dávám slovo zpravodaji na čtyři minuty a potom budeme postupovat dále v diskusi. Máte slovo, pane Kazaku. Děkuji. děkuji Velice vám děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Euh, děkuji vám, pane předsedo. Ano, ekonomické a obchodní vztahy s Tureckem jsou mimořádně důležité, protože Turecko je sedmým nejdůležitějším obchodním partnerem EU a objem obchodu je víc než jedna miliarda euro. E, Turecko je pátou exportní zemí pro EU a také sedmý nejdůležitější dodavatel. V letech 2008 2009 se obchodní objem mezi Tureckem a EU snížil, což souvisí s části s finanční krizí, ale také to souvisí se sníženou poptávkou v Evropě a souvisí to také s geografickou diversifikací obchodu z Turecka. Celkově EU obsahuje, tedy obnáší 42 celého objemu. Turecka je také důležitým eh, místem, kam se poskytují zahraniční investice a v roce 2009 tyto investice stouply o 88% ve srovnání s rokem 2008, eh, kdy to bylo 75%. já chci říci, že Turecko je naším tradičním obchodním partnerem před branou Evropy, má velký objem, velké množství eh, pracovních příležitostí a zjednodušení našich vztahů by prospělo nám oběma. Chci se zmínit o tří důležitých těch tématech, které jsou v srdci, v jádru našich vztahů. Je to, jsou to, je to celní unie, netarifní překážky, netarifní pře, eh, celní překážky a potom také teritoriální spolupráce. Turecko mimo Andory a San Marina má celní unii z EU. Tato unie existuje od roku, od roku 1996 a je založena na ankarském protokolu z roku 1963. Turecko využívá stejně tak jako EU výhody této celní unie, ale tato spolupráce zdaleka ještě neprobíhá perfektně. Je tady celá řada problémů, například dohod dohody o volném obchodu jsou pro nás velkými výzvami, protože Turecko zatím není členem EU a proto e, Turecko se zatím nemůže plně podílet na jednání s třetími zeměmi, ovšem je povinno respektovat dohody s třetími zeměmi, které EU uzavřela. Ale EU na druhé straně nemá k dispozici mechanismy, aby tyto dohody o volném obchodu také požadovala směrem k Turecku. Já zde vyslovím doporučení, která budou požadovat a umožňovat eh, lepší vztahy a vzájemnou eh, konzultaci. To znamená, že máme mít také mechanismy na eh, odstraňování pří a konfliktů. To eh, bude celá řada různých orgánů a také akademici se budou podílet na této diskusi a zde se budou projednávat především technické otázky. Technické obchodní překážky jsou velkou překážkou brání konkurence, schopnosti a také ochrana opatření anti dumpingová opatření a státní dotace, také veřejné výběrové zakázky, veřejné zakázky. To jsou všechno záležitosti, o kterých konzultujeme a my se budeme snažit ve všech oblastech vyjádřit naše doporučení a budeme se snažit o odstranění problému. Turecko je klíčový aktér v oblasti Černého moře sehrává také svou roli na eh, středním východě, tedy v Ázii a také Turecko má celou řadu komerčních eh, vztahů a kulturních vztahů s těmito zeměmi a proto je Turecko důležitým partnerem EU. Toto také ukazuje, že tato regionální spolupráce je velice důležitá a výhodná jak pro EU, tak i pro Turecko. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo panu Anselonemu za komisi. Čtyři minuty. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak jste již zaznamenal a jak to zopakoval pan Kazak, Turecko je nejenom kandidátskou zemí, na členství v Evropské unii, ale také nás spojují zvláštní vztahy. Turecko je také velice důležitým obchodním partnerem Evropské unie a tyto obchodní vztahy se vyvíjely na základě celní unie, což je jedinečné řešení, opravdu jedinečné z hlediska důležitosti eh, v srovnání s jinými celními uniemi, které udržujeme s jinými státy. A to představuje také velice specifický obchodní vztah. Nechtěl bych opakovat čísla, která tu již zazněla. Souhlasím s nimi a dokládají důležitost obchodních vztahů mezi oběma stranami. Také bychom se měli zmínit o tom, že Evropská unie je nejdůležitějším obchodním partnerem pro Turecko s velkým odstupem před ostatními eh, obchodními partnery. Obchod mezi EU a Tureckem se v posledních letech značně zvýšil. K určitému poklesu došlo eh, v roce 2009 v důsledku různých faktorů, ale trend je pozitivní opravdu ve všech těch uplynulých letech. Také zde zaznělo, že tyto hospodář, tyto hospodářské a obchodní vztahy narážejí na určité potíže. A myslím, že bych mohl vystvihnout, co není až tak v pořádku eh, v těchto obchodních eh, eh, obdobích vztazích a to je, že není možné ty spory řešit a když to jde tedy k určitému narušení vztahu, je třeba mít možnost je dobře řešit. To bylo skonstatováno v různých závěrech. A my se domníváme, že řešení by mohlo být dobrým nástrojem ke zlepšení vztahů mezi EU a Tureckem. Samozřejmě jsme ochotni se tím zabývat. Eh, rádi vám sdělíme své názory s radostí. Eh, přispějeme do diskuze, až bude zpráva vydána. Děkuji, pane předsedo, tolik na vysvětlenou. Děkuji, nepřerušil, nepřerušoval jsem vás, protože jsem domníval, že dvě minuty jsou příliš krátká doba, abyste se k tomu mohl vyjádřit. Nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Začneme politickou skupinou EPP, ale e, e, zástupkyně EPP není přítomná. Francesca Balzani také není přítomna, takže jediný, kdo je přítomen, je Robert Sturdy za ECR. Máte slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že je třeba pamatovat na to, že tato zpráva se týká ekonomických vztahů a nemá co dělat se žádostí Turecka o vstup do EU. Turecko již má velice dobré vztahy s EU, protože polovina tureckého exportu do EU. Turecko je na sedmém místě z hlediska exportu z EU. A já jsem byl jedním z poslanců, kteří v polovině 90. let, 90. let v roce 90-95 jsme podepsali obchodní dohodu, kterou jsem podpořil a já dále hodlám podporovat také obchodní vztahu Turecka s EU a proto jsem velice rád, že komise předkládá tuto zprávu. Tady jsou také návrhy na začlenění zemědělství a služeb. Já vždy, když slyším slovo zemědělství, tak eh, vždycky se leknu, že tam farmáři tímto budou zahubeni, protože když se o zemědělství začne jednat, tak většinou to špatně dopadne. A pokud se týče také e, fungování v rámci Euromedu, tak Turecko by mělo také uzavřít dohodu o těchto záležitostech s ostatními partnery v rámci Euromedu. Takže nejdříve by tyto dohody měly být uzavřeny a uvidíme, co nám řekne pan komisař o návrzích v oblasti zemědělství. Další skupina by se chtěla vyjádřit k této záležitosti. GUE, prosím. Pan Higgins, prosím. Velmi cestručně stručně, pane předsedo. Chci říci, že v diskusích o obchodních vztazích s Tureckem. Vždy připomínám výboru, že máme stále problémy v oblasti lidských práv a dalších práv a také v oblasti přístupu turecké vlády k těmto záležitostem. A na tyto věci nesmíme zapomínat v žádné diskusi v tomto výboru. Je tady, jsou tady práva kurdské minority a potom jsou to tady také otázky jazykových minorit, ale především jsou to práva odborů a dělníků v Turecku, která jsou ve hře a tady jsou velké problémy v této oblasti. Turecká vláda patří e, vlastně po bok evropských vlád, když e, provádí nyní neoliberální politiku, protože v současné době se konají e, v Turecku velké stávky, kdy má být velký podnik privatizován a má zde být při propuštěno hodně dělníků. A dělníci stávkovují 43 dní a 40 z nich je na hladovce, drží hladovku. A ta, tento podnik má monopol pro výrobu alkoholu a proto já chci říci, že v Turecku hlas pracujících musí být také vyslyšen. Děkuji vám, pane předsedo. E Nyní Yes. E group. Uh, yes, um, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pan Sturdy byl velice skromný, když uh, řekl, že podporuje obchodní dohodu, protože britská konzervativci kde, kterým také patří pan Sturdy a obdivuje je, jsou pro členství Turecka v EU. Možná, že by nám to býval pan Sturdy také řekl, ale já zopakuji jednu věc. Jestliže máme tak silné obchodní vztahy s EU, jestliže polovina tureckého exportu již teče do EU, aniž je Turecko členem EU, tak vlastně není žádný problém, aby se Turecko členem EU stala. A jak pan Higgins řekl, tak tady je mnoho deficitů v oblasti demokracie a lidských práv, která um, vyvolávají pochybnosti nad tím, zdali by se Turecko mělo stát eh, členem EU a nezapomínejme na to, že v Turecku je 70 milionů lidí a HDP je poměrně nízké. Děkuji a nyní má slovo komise na dvě minuty. Aby a komise bude komentovat jednotlivá stanoviska politických skupin. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velice stručně. Myslím si, že komise by neměla zasahovat do rozsahu zprávy, kterou zpracovává parlament z vlastní iniciativy. A především, jestliže potom překračujeme rámec obchodních vztahů. Já k tomu tedy nemám žádný komentář a žádné připomínky. Děkuji vám. A na závěr zpravodaj pan Kazak. Děkuji, pane předsedo. Dvě minuty mám k dispozici, dobrá. Turecko je citlivé téma, choulostivé téma, to všichni víme. je také zpráva, která byla diskutována v AFETu a která se zabývala politickými otázkami, především otázkami v oblasti lidských práv. Ale v mé zprávě se jedná především o obchodní a hospodářské vztahy. O nic více a o nic méně. Jak můžeme tyto rozšířit, jak můžeme stávající problémy technického rázu vyřešit tak, abychom dospěli k situaci, ze které budou těšit obě strany. Politické otázky by neměly být překážkou pro rozvoj ekonomických a obchodních vztahů. A já apeluji na kolegy, aby k tomuto tématu přesně takto přistupovali. Děkuji vám. Budeme se zabývat zprávou v Dubnu. Pozměňovací návrhy se budou předkládat v květnu, další jednání bude v červnu a potom v červenci se bude hlasovat. A nyní se dostáváme, jdeme zpět k bodu 13 na programu. A to je diskuse o GSP plus systému a Kolumbii. Tady je výměna názorů s celou řadou hostů EU poskytla preference rozvojovým zemím v rámci GSP režimu, již je poskytuje od, 70, od roku 71. Především je to GSP+, to je systém, který poskytuje preference ve formě snížení či eliminace cel v zemích, které implementují příslušné standardy v oblasti lidských práv, pracovních práv, u dobré zprávy a v oblasti životního prostředí žádající země musí splnit různé podmínky. Za prvé musí ratifikovat a implementovat všechny úmluvy uvedené v příloze 3 režimu. Za druhé musí slíbit, že ratifikují úmluvy a také, že jejich legislativa bude aktualizována v souvislosti s požadavky a za třetí také musíme považovat za zranitelné země. To, to nařízení umožňuje těžit z tohoto systému, jestliže legislativa tedy preference nejsou uplatňovány, jestliže příslušná legislativa není implementována. A tady máme například otázku lidských práv v Kolumbii, která se týká především ochrany práv dělníků a odborů. A proto jsme se rozhodli, že zorganizujeme výměnu názorů s velvyslancem z Kolumbie a zástupci nevladních organizací o GSP+. Vzhledem k tomu, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak se GSP bude schvalovat s formou spolurozhodování a EP také chce sledovat, jak e, země, příjemcové země plní své povinnosti. A my dnes máme mezi sebou e, vážené řečníky, kteří nám mohou poskytnout nové informace o situaci v Kolumbii, tak abychom mohli z, e, udělat informovanější rozhodnutí. Vítá mezi námi Enrico Albero, Franco Valderrama, který je současným předsedou pod sekce Antioquia a Národní unie a agroprůmyslového sektoru. Pak je tady mezi námi také pan Alberto Vanegas, ředitel pro lidská práva. Toto jsou naši hlavní řečníci a já dám slovo každému z nich a začneme s panem Frankem Valderámou. Oba dva řečníci budou mít maximálně 8 až 10 minut k dispozici. Vítám vás oba pánové, děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli a za to, že se zúčastníte tohoto výměny názorů. A nyní žádám o slovo pana Valderamu. Buenas tardes. Hezké odpoledne. Já bych chtěl poděkovat panu předsedovi za tuto příležitost, že se zde můžeme vyjádřit je to odlišný názor eh, než názor, který panuje v naší zemi. Já představuji výrobní odvětví, tedy zemědělsko-průmyslové odvětví ve své zemi. Já zastupuji banánové odvětví, také odvětví pěstování květin, textil a konfekce a také zastupuji odbory a pracující ze zpracovatelského průmyslu. Nejprve bych chtěl říci, že my zde zastupujeme naše odborové organizace, ale ne e, e, ústředí pracujících. Chtěli bychom vám říci, že je to troufalost, že minoritní organizace hovoří jménem veškeré občanské společnosti, ať mluví sami za sebe. V posledních, během posledních voleb v roce 2006 minoritní součást parlamentu chtěl hlasovat o tom, kdo souhlasil s dohodou USA a byl poražen. Dohoda o volném obchodu byla odsouhlasena velkou většinou v našem parlamentu, včetně opozice. Opozice také eh, ve své většině se rozhodla podpořit tuto dohodu. Velká většina Kolumbijců, my podporujeme dohodu o volném obchodu, takže je to drzost říci, že eh, kolumbijská občanská společnost volá potom, aby byla zrušena dohoda o volném obchodu. ani delegace Skut zastupuje většinu pracujících. Běhužel odborářské hnutí v Kolumbii je velice e, slabé. Pokrývá pouze 4% zhruba 20 milionů pracujících. Neexistuje tam schoda, kdo by tedy měl vyjednávat s Evropskou unii. Odbory, které my zastupujeme, a CGT, což je druhá největší odborová organizace v Kolumbii, na svém posledním plenárním zasedání v listopadu roku 2009 se rozhodla účastnit se vyjednávání a e, ne, e, neodmítat ho předem, jak to říká Kut. Většina Kolumbijců v demokratických volbách hlasovali pro tyto smlouvy jako v roce 2006. A většina Kolumbijců to jsou pracující, takže je jasné, že většina kolumbijských pracujících nejsou proti tomu, aby bylo vyjednáváno s Evropskou unii. Stejně tak jsme znepokojeni tím, že by měl být zrušen preferenční režim v naší zemi, protože takovým způsobem by se zvýšila nezaměstnanost v naší zemi a pracující by byli ti nejvíce zasaženi. V současném chvíli máme velké politické, hospodářské a sociální problémy. A my si myslíme, že bychom měli udržet tento systém, tento režim, dokud nebude podepsána obchodní dohoda s Evropskou unií. odborové organizace eh, mají takový postoj k těmto smlouvám, to je něco, co pramení z ideologických důvodů. Hovoří se zde o kapitalismu, o vykořišťování, ale na základě těchto kritérií není možná eh, obchodní výměna na stejných, za stejných podmínek. říkají, že obchod je e, něco, co zneužívá e, ne tak rozvinuté země. Jenom takovým způsobem si můžeme vysvětlit tomu, že dopředu se již odmítá vyjednávání a vyjednávají se tyto dohody o volném obchodu. Když hovoříme o ideologii a o politice, musíme říci, že toto odvětví e, již se již snažilo mít svou vlastní politiku. A nyní budeme mít eh, parlamentní volby, právě probíhá kampaň, volby se budou tedy konat v březnu. A tyto odbory se snaží si vybudovat svoji vlastní politiku pomocí toho, že odmítají dohody o volném obchodu. Pan Mora eh, chce, se chce dostat do Senátu a jeho politika spočívala v tomto, v tomto odmítání těchto dohod. Téma lidských práv já bych chtěl říci, že neexistuje žádné zvláštní násilí, které by se páchalo na odborářích v našich zemích. Žádná eh, genocida, genocida, jako tom někteří hovořili. Pro nás to je mýtus. V Kolumbii odboráři, stejně jako další uh, lidé, trpíme násilím které vzniklo před již několika desetiletími, ale toto násilí není žádným způsobem zaměřeno na odboráře. Naopak, my jsme ten sektor, kde dochází k nejméně obětem. Pokud jde o vraždy mezi rokem 86 a 2008, v, roc, v tomto odvětví bylo několik set tisíc vražd podle policie. Podle eh, odborové organizace KUT Eh, tento počet, eh, který se vyšší. Takže jsou zde takové rozdíly, které si neumíme vysvětlit, ale můžeme o nich tedy hovořit, můžeme diskutovat a objeví se tam zajímavé věci. V 80. letech eh, byly zhruba 3 procenta kteří byli v odborech. V současné době toto číslo tvoří 0,5 všech Kolumbijců, takže závěr je zde jasný. Neexistuje zde e, žádné jasné násilí, které by bylo zaměřeno e, na odboráře, protože Čísla to dokazují. Násilí páchaná na odborářích jsou zhruba čtyřikrát menší než na zbytku obyvatelstva. Také někteří říkají, že být odborářem to je to nejnebezpečnější eh, zaměstnání v Kolumbii. Míra vražd odborářů v Kolumbii je eh, několikrát vyšší než eh, v, na severu Evropy například. V Kolumbii bylo zabito v 80. letech 1290 čtyři obchodníků, eh, zhruba několik set zemědělců, 556 studentů, 421 vojáků, 381 pouliční prodejce, 385 prodejců, 236 eh, příslušníků dalších sociálních skupin. Takže můžeme zde vidět, že být odborářem je méně nebezpečné, než být eh, zemědělcem, studentem, pouličním prodejcem a tak dále. Samozřejmě jsme velice znepokojeni smrtí našich spoluobčanů, ale nemůžeme eh, podporovat určitá tvrzení, protože jinak by to vypadalo, že v Kolumbii opravdu existuje tento eh, odborářský problém. svět více ví, že 5800 odborářů bylo zabito od 80. letech do současné doby, ale nikdo neví o tom, kolik dalších spoluobčanů e, bylo zavražděno nebo nikdo neví, e, že každoročně se zabije více obchodníků než odborářů. Spíše to vypadá, že když se zabije eh, méně odborářů, tak eh, tím se zabije více obchodníků. Vypadá to, že když nedospějeme k dohodě o volném obchodu, takže odboráři eh, přežijí. Je to opravdu zvrácená logika. Dále, Chtěl bych říci, že další velké procento osob utrpělo v důsledku násilí ozbrojených skupin a tak dále. A jedná se o obecné násilí v naší zemi. Děkuji. Velice vám děkuji a nyní dám slovo panu Albertu Panekasovi, který je ředitelem pro lidská práva v kolumbijských odborech, je naším druhým řečníkem a také má k dispozici 10 minut. Stardis. Velice vám děkuji a hezké odpoledne. Chtěl bych poděkovat za toto pozvání eh, ve vašem výboru Evropského parlamentu jménem eh, centrály pracujících, abych vám tak mohl poskytnout svoje svědectví o násilí páchaném na odborářích a o vraždách odborářů v Kolumbii. Týká se to také politické diskuse o tom, jestli má být schválena dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kolumbií. Ale nejprve bych chtěl něco vyjasnit, pokud jde o pana Albeira Franka, který spadá do CGT. Jeho vlastní centrála písemně dementovala to, že tento pán zastupuje CGT a může mluvit o dohodě o volném obchodu mezi Kolumbií a Evropskou unii. Takže pan Franco hovoří sám za sebe. Jakožto centrála my chceme vyjádřit svoje znepokojení eh, kvůli velké humanitární krizi a kvůli tomu, jak e, jsou porušována lidská práva a jak jsou ohrožováni odboráři. V Kolumbii je skoro nemožné vytvořit e, odbory protože bude hrozit zrušení pracovní smlouvy nebo e, neexistuje tam právo na stávku a postupně také mizí právo na kolektivní vyjednávání. Je to situace, která trvá desetiletí a konstatovalo ji OIT, Spojené národy, a organizace pro lidská práva. Kolumbie se považovala za kritický případ, pokud jde o porušování lidských práv odborářů a těch, kteří hájí lidská práva. Na poslední konferenci OIT v březnu roku 2009 Kolumbie eh, byla na seznamu 25 zemí, kde se nejvíce porušují práva odborářů a lidská práva pracujících. A takovým způsobem byla otřesena pozice vlády, která má velkou diplomatickou kampaň, aby očistila svůj imič, aby eh, dala vědět o sobě, že je to země, která dodržuje lidská práva, má eh, různá čísla, různé statistiky, ale je, eh, jsou určitá svědectví a čísla, která dokazují opak. 30 Eh, poslanců, kteří eh, byli v odborech, tak eh, skončili ve vězení. Existuje zde svědectví z odposlechu soudců a opozice, odborářů a tak dále, která to ukazují. Existuje více než 1700 vražd, které nebyly potrestány mladých odborářů Tyto vraždy nebyly potrestány, vrazi nakonec skončili na svobodě a došlo zde tedy k určité beztrestnosti, jako například případ Jorgeho Nogery, který eh, byl vyšetřován kvůli tomu, že odevzdal seznam odborářů, kteří potom byli eh, zabiti polovenskými skupinami. Kolumbie má rekord eh, v počtu zavražděných odborářů. Během vlády pana prezidenta Uribeho bylo zabito 500 73. V roce 2009 jich bylo 49, v roce 2008 49, v roce 2007 39 odborářů bylo zavražděno a většina těchto případů nebyla potrestána. Míra vražd je na 98%. Existuje 270 rozsudků, které eh, byly přeskoumány a v 99% eh, byly vrazy odborářů propuštěny. Došlo k několika stovkám vražd od roku 86. V tomto období 20 let zde bylo přes 10 tisíc různých trestných činů spáchaných na zdraví a na životě odborářů. Můžeme říci, že každý den dojde k porušení lidských práv odborářů. Pouze v oblasti školství z Fekode tam zabili zhruba jednoho vyučujícího každý týden a to už trvá pět let. My jsme eh, to oznamovali různým mezinárodním organizacím ale kolumbijský stát buď eh, schválně, anebo kvůli své nečinnosti nic nedělá, aby zaručil právo na život Kolumbijců. ale v současné době vláda vystupuje jako oběť, i když se ukázalo v mnoha případech, že to byli státní činitelé, kteří sami porušovali lidská práva. Abych vám zmínil jeden z mála případů, lépe řečeno z mnoha případů. Eh, jedná se o odboráře z Alauky. V roce 2006 eh, Tito odboráři byli označeni za zabiti v boji. Řekl to prezident republiky Francisco Santos, ale dnes existuje rozsudek, kde byli odsouzeni eh, vysocí vojenští velitelé za vraždu těchto odborářů. Vzhledem k této situaci přes 40, 400 organizací, mezi nimi tři odborářské centrály, organizace, které se zabývají lidskými právy, sociální otázkou, které zastupují eh, občanskou společnost, tak my nechceme, aby se podepsala dohoda o volném obchodu. A s, tom, s námi souhlasí také eh, odborářská centrála a další důležité odborové organizace. My bychom chtěli říci, že současná humanitární krize, ve kterém se odehrává naše práce, kolumbijské odborové hnutí bylo důležité proto, aby byly zrušeny nebo neschváleny dohody o volném obchodu mezi Kolumbií a Spojenými státy, Kanadou a skupinou EFTA proto my dnes chceme vyjádřit své znepokojení kvůli této rozporuplné situaci, do které by se mohla dostat Evropská unie. My uznáváme její úlohu v tom, že eh, už ze své podstaty hájí lidská práva a také to obsahuje i její zakládací smlouva. Pokud jde o GSP+, existují zde určité normy o lidských a pracovních právech, které kolumbijská vláda nedodržovala, ale existovala zde politická vůle pro eh, splnění GSP+, ale myslíme si, že eh, podmínky pro GSP plus nebyly dodrženy, nebyla respektována lidská práva, tak nevíme, proč by tedy Kolumbie měla respektovat dohody o volném obchodu. My si myslíme tedy, že GSP by, plus by mělo být zrušeno z tohoto důvodu. Mělo by e, začít být vyšetřováno téma lidských práv. Měly by být e, zastaveny všechny vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Kolumbií. My vyzýváme Evropskou dohodu, aby neporušovala e, tuto mezinárodní dohodu týkající se dohody o volném obchodu s Kolumbií. My, pracující jsme přesvědčeni o tom, že lidská práva jsou hodnota, kterou bychom měli sdílet my všichni. My vám chceme poděkovat za tuto skvělou příležitost a e, přejeme vám hodně úspěchů. Děkujeme. Děkuji vám. Děkuji, pane Vanegas. Eh, vyslechli jsme si postoje obou stran, jsou v určitém kontrastu, jak jsme očekávali, a nyní můžeme zahájit diskuzi. Začneme panem Carlosem Truchio Garcia, který je velvyslancem Kolumbie při Evropské unii. Pane velvyslanče, máte slovo asi na šest minut maximum. Velice vám děkuji, pane předsedo. Já vás chci velmi srdečně pozdravit a pozdravit všechny, eh, kteří jsou zde na tomto eh, výboru. A já bych chtěl také poděkovat jménem své země kvůli tomu, že vy máte velký zájem o to, co se děje v Kolumbii. Já formálně požádám předsednictví, aby prosím obeznámila všechny členy tohoto výboru s dokumenty, které statisticky dokazují, že situace v mé zemi se zlepšila, takže všichni, všechny zúčastněné osoby mohou být klidnější. Na druhou stranu, pane předsedo, bych chtěl říci na tomto výboru, kde se zabýváte otázkami eh, spojenými s obchody, že Kolumbie je obchodu nakloněna a je také nakloněna tomu, aby rozšířila své hospodářské prostory, je nakloněna tomu, aby byly podepsány eh, obchodní dohody s různými částmi světa, dohody o ochraně investic, dohod eh, pomocí kterým hm, by se zamezilo dvojímu zdanění. Já jsem pochopil, že tato síť mechanismů a obchodních a hospodářských dohod přispěje ke zlepšení situace, k vytváření příležitostí. Vzniknou tak nástroje, které budou bojovat proti násilí. A toto vše tedy bude také přispívat ke zlepšení situaci eh, lidských práv v Kolumbii. Na druhou stranu Kolumbie je vděčná za udělení GSP+. Původem tohoto GSP Plus bylo uznání e, našeho boje proti nelegálním druhám. Takže já bych chtěl dnes zopakovat, že my e, podporujeme princip sdílené zodpovědnosti a já bych chtěl vyzvat Evropský parlament, abychom společně pokračovali v boji proti tomuto světovému problému, proti drogám. A prosím, Chci vás ujistit v tom, že veškerá spolupráce s Kolumbií e, to je cesta ke zlepšení lidských práv. Dodržování a hájení lidských práv to je něco, co sdílí stát, vláda a kolumbijská společnost. Z tohoto důvodu je Kolumbie otevřená a e, mezinárodní společenství ho může zhodnotit. Všechny agentury OSN jsou také zastoupeny v naší zemi. Z tohoto důvodu tvoříme součást amerického systému pro lidská práva. Uznáváme pravomoci eh, amerického interamerického soudu a interamerického výboru pro lidská práva. Aktivně působíme také v Radě pro lidská práva OSN. A dobrovolně jsme se tak podrobili eh, přeskumu ze strany eh, všech členských států OSN v souvislosti s plněním povinností, které máme, pokud jde o lidská práva. My jsme se také dobrovolně rok poté vypracovali zprávu, která aktualizuje plnění závazků, které jsme na sebe také dobrovolně vzali v Radě pro lidská práva OSN. Násilí v Kolumbii nás zneklidňuje více než kohokoliv jiného protože je to naše země a ti mrtví, to jsou naši spoluobčané. Takže my se velice snažíme, abychom překonali tyto problémy. Kromě toho jsme si jistí, že zlepšení situace v oblasti lidských práv v Kolumbii závisí na tom, e, zda ukončíme toto násilí. A já vám musím říci, pane předsedo, že dohody o volném obchodu, to je nástroj, pomocí kterého budeme moci ukončit toto násilí. Prosím, mějte na zřeteli, že pomocí tohoto vzniknou nové příležitosti, e, nová pracovní místa, nové investice. Mnozí Kolumbijci e, přestanou pracovat v odvětví nelegálního obchodování s drogami. Dosáhneme také e, určité svornosti a také míru, což přispěje ke zlepšení situace v oblasti lidských práv. Samozřejmě v této diskusi jste si vyslechli e, různé názory a proto bych vás, pane předsedo, chtěl formálně vyzvat, abyste obeznámil všechny členy tohoto výboru e, tu nejčerstvější zprávu o je, kterou vydala skupina odborníků, kteří se zabývají monitorováním e, naplnění dohod ve které se explicitně hovoří o tom, že v Kolumbii došlo ke zlepšení situace, že násilí eh, bylo eh, sníženo. A stejně tak eh, bylo méně násilí vůči odborářům. A na závěr bych vám chtěl říci, pane předsedo, že obrovská většina Kolumbijců podporuje dohodu o volném obchodu. Nezávislé studie ukazují, že když e, jsem se zeptal, nebo e, tato otázka, lépe řečeno, byla položena, mým spoluobčanům 79% z nich se jasně a srozumitelně vyjádřilo ve prospěch podepsání dohody o volném obchodu. A tito lidé tvoří velkou většinu. Pomocí posílení těchto mechanismů bude eh, lepší situace v Kolumbii. Děkuji, pane předsedo. meeting not to take an external position on the speakers Prosím, nechci vás omezovat, ale musím vám odebrat slovo vždy, když hovoříte příliš dlouho. A nyní pan Čevary, který patří mezi průmyslové podnikatele. Máte opět slovo na pět až šest minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ve jménu kolumbijských eh, podnikatelů. Je to čest, eh, že zde mohu být v tomto parlamentu. Kolumbiští podnikatelé jsme eh, velice zavázáni a respektujeme obchodní smlouvy a mezinárodní úmluvy, zvláště ty, které se týkají lidských práv. My jsme během posledních let intenzivně pracovali na tom, abychom našli integrační mechanismy nejenom v Kolumbii, ale také na mezinárodní scéně, aby se toto uskutečnilo. Země, která zažila násilí a zažívá ho dlouho, tak v této zemi hledáme jinou vizi a chceme se přeorientovat. Chtěli bychom přenést naše hodnoty zbytku společností světa, aby naše výrobky a naše služby byly uznávány stejně tak jako hodnoty, které eh, určují mezinárodní společenství. Pane předsedo, spolupracovali jsme na různých programech. Od roku 2001 počítali jsme tehdy s prostředky od švédské vlády, měli jsme pomoc od také švédských pracujících, kteří měli eh, dvoustrannou dohodu s kolumbijskými pracujícími. My jsme pracovali na tom, abychom prohlubovali sociální dialog, abychom zlepšovali pracovní vztahy. Také v rámci OIT, já jsem člen správní rady OIT a člen e, Rady pro svobodu e, odborů. A během posledních let jsme se snažili dospět k dohodě. V roce 2005 jsme měli tripartitní dohodu, která byla podepsána s pracujícími vládou a zaměstnavateli. V této dohodě eh, chceme zlepšit spravedlnost, bojovat proti různým trestným činům, trestným činům proti odborářům. Chceme najít prostředky, jak chránit odboráře. V mé zemi bylo vytvořeno několik komisí k tomu, aby zde byly dostatečné zdroje, aby zde byl systém ochrany a zlepšení z hlediska eh, také vyšetřování. My jsme pracovali na tom, aby byla zlepšena legislativa. OIT je toho všeho svědkem. OIT eh, byla v mé zemi zastoupena v posledních třech letech. Existuje zde eh, zpráva, kterou představila eh, ředitelka odboru pro normy z OIT a v něm se hovoří o velkém pokroku. Na poslední konferenci OIT byla Kolumbie oceněna uspokojivou známkou, pokud jde o e, svobodu schromažďování a vyjednávání, to je výsledek naší práce. V minulém roce jsme měli různé, e, různá vyjednávání, která se týkala minimálního platu. I když jsme nedospěli k podpisu dohody, tak pracující tři odborové centrály a podnikatele jsme měli společné prohlášení. A toto prohlášení eh, také bych byl rád, kdybyste eh, se s tím seznámili, aby o něm věděl tento parlament. V tomto prohlášení zdůrazňujeme důležitost eh, udržování nízké inflace. Kolumbie v loňském roce měla 2% inflace. Zdůrazňujeme také důležitost toho, abychom dospěli k lepšímu sociálnímu dialogu. My jsme si vypracovali program pro práci v letošním roce. My chceme také dosáhnout pracovních dohod, eh, revidovat politiku kolumbijské vlády eh, vůči eh, obchodu s Venezuelou. My nyní vyvážíme Eh, do Venezuely a po, touto dohodou s Venezuelou jsou ohrožována pracovní místa. My jsme proti násilí, ať už pochází odkudkoliv. Nemělo by se podporovat e, žádné teroristické hnutí, žádná politická strana by neměla podporovat teroristické skupiny. My bychom chtěli bojovat také proti mm, tomu, že zde není formální práce. 86% Kolumbijců nemají formálně práci. My také pracujeme na programech sociální odpovědnosti s indikátory, které jsme vyvinuli v roce 2004. Já bych vám dnes chtěl říci, že z hrubých příjmů, které má eh, velký počet kolumbijských podniků, 2,7% těchto příjmů jsou určeny pro programy, které ani nevyžaduje zákon. Je to vlastně součást našeho sociálního eh, závazku, protože chceme, aby se situace v zemi zlepšila. Pane předsedo, my bychom chtěli, aby budoucnost spočívala na základě programu a na základě spolupráci. Nechceme pouze jednostranné příjmy, ale chtěli bychom integrační dohody, jako eh, dohoda o sociační dohoda, kterou nabízí Evropská unie Kolumbii. Děkuji, pane předsedající. Eh, Mám <clears throat> právě trochu problém, protože k dispozici máme na tuto diskuzi pouze hodinku a ani trochu více a Tady mám sedm přihlášek do diskuze, takže vám poskytnu po dvou minutách. To nám dává dohromady 14 minut. Opravdu ten čas nemáme. Přejděte prosím vždy přímo k otázce a pokuste se vyhnout svým úvahám, které třeba nebudou tak nutné. Jsme tu přece proto, abychom si vyslechli názory našich hostů. Měli bychom jim tedy poskytnout čas na odpovědi na naše otázky. Pavlo Falber za EPP. Děkuji a budu se snažit být co nejstručnější. Já mám řadu úvah. Myslím si, že musíme uznat, že situace v Kolumbii je komplikovaná, ale téma lidských práv, skvělá společnost, něco takového určitě neexistuje. Takže bychom měli být realisty a podívat se, jaká by mohla být perspektiva vývoje. Z tohoto hlediska si myslím, že vývoj a perspektiva, eh, pokud se podíváme na eh, trestné činy, Kolumbii od roku 2001 do současné doby, tak vývoj je pozitivní. Vraždy byly sníženy o 40 v těchto letech. A pokud se podíváme na otázku odborářů, tam došlo k 80% zlepšení. Takže musíme uznat práci kolumbijské vlády, která bojuje proti násilí. Kromě toho bych chtěl zdůraznit jeden údaj, OSN navrhne Mexiku, aby přijalo kolumbijský model na ochranu neziskových organizací a tisku. Takže určitě to kolumbijská vláda nedělá tak špatně, když eh, samotná OSN navrhuje její situaci jako modelovou situaci. Kromě toho, jak řekl pan velvyslanec, velká většina kolumbijského lidu pohlíží příznivě na dohodu o volném obchodu. Takže je to demokratické rozhodnutí podpořit takové iniciativy, které většina, eh, většina lidí chce schválit. A to by ještě pomohlo zlepšit situaci kolumbijského lidu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo když uzavíráme dohodu o obchodu a s nějakou zemí, anebo jim poskytujeme preference, tak je to vždy eh, něco jako odměna za jistý vývoj a tak je třeba se podívat, do jaké míry se to opírá o rozumný základ. A já dost dobře nechopím, kdy, nechápu, když tady slyším o projevech násilí, že se toto násilí nepronásleduje řádným způsobem. Musím se zeptat pana velvyslance, poslance, jak je tedy možné, že nejsou stíhány zločiny kdy je přece oblast justice v kompetenci státu. A za druhé, boji proti násilí vyžaduje jasné oddělování e, autorit státu a vůči těm, kteří se dopouštějí eh, násilí. A já mám o tom určité eh, pochybnosti, když slyším, že vznikají paramilitér, eh, paramilitarizní jednotky, když jsou v kongresu poslanci a 30% z nich je v podezření, že mají vztahy k těm paramilitárním jednotkám nebo k partizánům. <laughs> A že tyto že to jsou souvislosti s těmito jednotkami. Můžete sformulovat tu otázku. Dobře, pak tedy nerozumím, že je tu jasné oddělování mezi tedy mocí státu a mezi teroristickými organizacemi. Paní Katrin Bilder za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná. Chtěla bych poděkovat za úvod do diskuze a za vysvětlení těch opatření eh, v rámci GSP eh, jako nový eh, člen jsem se snažila s tím nejprve seznámit. Mám tu tedy tento dokument, kdy jsem se snažila to pochopit. Dokument eh, komise GSP Plus eh, musí být ratifikován a skutečně také implementovat 27 eh, úmluv o dodržování lidských práv. A teď jsem trochu pobavená. Minulý týden jsem se zúčastnila jednání, když jsme se dívali na systém GSP pro Sri Lanku, kde probíhalo to šetření a sedm měsíců po ukončení eh, dlouhé občanské války. A nyní se snažíme i stáhnout e, tuto doložku. Já jsem poněkud pobavena, protože tady je obrovský důkaz poskytnutý všemi stranami, že u vás dochází e, k e, pošlapávání lidských práv, dochází tu k vraždám na učitelích, odborářích, zabírání půdy a podobně. A ze strany vlády tvrdíme, že to není tak zlé. A já bych tedy byla velice ráda, kdyby eh, to komise eh, vyšetřila. Máme tuto dohodu a já bych tedy ráda věděla, kdy komise zahájí nějaké vyšetřování, eh, kdy dojde k tomu začátku, pokud ona ne, tak alespoň mi potom za zelené. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Jsem vždy překvapen, když slyším, že se hrozí sankcemi kvůli porušování lidských či odborářských práv. Autoritární režimy potom vždy se snaží tvrdit, že brání zaměstnance a tady se jedná o ochranu odborářů a pracujících, ale toto všechno jde na úkor pracujících, protože pracovní podmínky a mzdy ne, mohou být zajišťovány obchodními ujednáními, ale odboráři a odbory. V Kolumbii existuje hodně odborářů a to by pak znamenalo, že by všichni měli dostat Sacharovu cenu EU, protože vykonávají funkci, která, ze které vyplývá stále pro nasledování a také to může vést k represi ze strany vlády. My máme obrovské problémy v oblasti lidských práv, sociálních práv a myslím si, že tyto statistiky po počet vražd, který se údajně snížil o 45%. Já to považuji za skandální, protože Kolumbie je země, kde dochází k velkému potlačování, utlačování odborářů a k jejich vraždám. A tady nesmíme měřit dvojím metrem. To, co jsme udělali u Sri Lanky, musíme udělat i u Kolumbie. Je třeba přerušit uplatňování dohody o volném trhu, neboť vidíme, že dochází k dalšímu zhoršování sociální situace a proto potřebujeme další šetření. Toto také to GSP Plus plánuje. A Španělé a socialističní Španělé by konečně měli přestat e, obhajovat zájmy španělských podniků. Děkuji vám. Jan Zahradil. Thank you, Chair. Again in Czech. Já, pane předsedo, eh, na začátku, než položím tu otázku, tak musím eh, trochu spochybnit tu statistiku, která tady zazněla na samém počátku. Když já vyjdu ven a někdo mě tam zavraždí, tak také nebudu ve statistice veden jako zavražděný europoslanec, ale jako zavražděný občan České republiky nebo Evropské unie a proto bych také raději hovořil o obětech násilí obecně eh, protože odborář to není žádný zvláštní živočišný druh. a když budeme hovořit o obětech násilí obecně v kolumbii tak zjistíme že ta situace se prostě měřitelným způsobem zlepšuje. mě tedy zajímá jakým způsobem se zlepšila ve srovnání s tím jak to vypadalo před deseti lety před pěti lety jak to vypadá dnes jestli tedy zlepšení pokud jde o oběti násilí o kolumbijské občany je tady viditelné a měřitelné a to já jsem přesvědčen že je a za druhé mě zajímá jaký dopad na kolumbijskou ekonomiku a na kolumbijské občany bude mít neuzavření dohody o volném obchodu a případně odebrání toho preferenčního systému gsp protože jestliže to postihne právě ty vrstvy o které se tady jak slyším každý zajímá a o jejichž práva tady každý bojuje tedy pracující pak je to krok špatným směrem a potom postupujeme naprosto kontradiktorně. takže je to stejné a ano v tom souhlasím eh, tady s kolegou ze strany zelených je to stejné jako v případě srí lanky tam jsem také nesouhlasil s návrhem na odebrání systému gsp a nesouhlasil bych s tím ani v případě kolumbie. své dvě otázky jsem položil. děkuji. Richard Howitt. From... Richard Howitt za S. My si přejeme dobré vztahy s Kolumbií a doufám, že jednou dojde k podpisu dohody, ale nyní není toto na čase. Já si nejsem jist, že všechno, eh, všechna práva jsou v Kolumbii dodržována, protože tam také fungují různé paramilitaristické partizánské skupiny, unášejí lidi, vraždí lidi. A moje otázka, my jsme slyšeli z ILO, že tam je 2600 vražd odborářů a různých útoků a zde bychom toto chtěli osvětlit, takže mě by zajímalo, kolika případech došlo skutečně k pronásledování a k procesu. A za druhé, na pana velvyslance. Vy chcete podepsat GSP+. A jestli, jak byste lépe e, dodržoval lidská práva, kdyby tady existovala tato dohoda? Já tomu prostě nerozumím. A posléze mi jde také o to, proč se říká, že také víme, že odbory žádali také o prověření všech těchto eh, vražd, ale také paní Eštenová hodlala všechno toto prověřit a šetřit. A také jsou tady lidé, kteří říkají, ano, my chceme dohodu o volném obchodu, které bude také doložka týkající se lidských práv, ale jak a potom, eh, jestliže by byla situace špatná, tak by bylo porušeno uplatňování této dohody. Ale jak to vlastně vypadá dnes? Proč čekáme potom na doložku? A není Caroline Luke ze Zelené. Tak, jak již bylo řečeno, my bychom měli zachovat GSP, jestliže jsou zachovávána lidská práva a jde o to, zdali tyto standardy jsou v Kolumbii zachovávány. A jestliže tomu tak v Kolumbii není, tak si to myslím, že toto je nespravedlivá odměna pro Kolumbii, ale také to podkopává obchodní nástroj a také to podkopává důvěryhodnost EU. Pan velvyslanec jasně řekl, že Kolumbie podporuje volný obchod, ale méně přesvědčivě hovořil o tom, že Kolumbie podporuje lidská práva. Všechno to, co jsme slyšeli od druhého mluvčího o vraždách a tak dále. Já já mám před sebou dopis od Evropské odborové konfederace a tady se také říká, že EU dělá chybu, když bude nadále pokračovat v jednání s Kolumbií o volném obchodu, protože v Kolumbii dochází k takovým zločinům, které neexistují nikde jinde. Kde došlo k mnoha a mnoha vraždám v roce 2008 a také beztrestně zde fungují partizánské skupiny a proto se ptám pana velvyslance, kolik těchto zločinců jsou státní agenty, kolik eh, pracujících si vůbec odváží být členy odboru, má to být údajně jenom 4%. Kdy konečně vláda přestane s kriminalizací odborů a dalších nují a když nyní žádáme, aby se tím komise zabývala a nebude se tím zabývat, pak bychom neměli stáhnout po pouze GSP+, ale měli bychom eh, postupovat ještě tvrději. Pan Higgins? Ano, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Eh, myslím, že eh, příspěvek pana Valderama byl opravdu pozoruhodný. Přichází sem a hovoří za pracovníky a minimálně vlastně hovoří o Eh, odboráři, kteří byli zavražděni. Toto procento je menší než eh, počet členů odborářů eh, v kolumbijské společnosti. Taková je skutečnost a to je zde relevantní, je to, že zde dochází systematickému zaměřování na dělníky, kteří organizují své kolegy na pracovišti a bojují za svá práva, protože jsou zapojeni do těchto aktivit. Dochází k vraždám a zabít platí kvůli tomu, aby vznikala atmosféra strachu a zastrašování, což je ve prospěch obchodu a průmyslu, který potom může pracovníky lépe vykořišťovat. Je jasné, že s propojedí s e, těmi gerilami a státem tu jsou. A nakonec, pane předsedo, tady jsme se nezmiňovali o role nadnárodních eh, korporací, které mají sídlo v Evropské unii. Je to zastrašování, strach a násilí. Organizace občanské společnosti tvrdily, že tyto společnosti eh, jsou eh, takovými komplici tohoto násilí a to bychom měli tedy vyšetřovat. Děkuji Niklo Rinalde Alde. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pokud se týče situace, tak tato, tato debata je velice rozsáhlá, ale jedna věc není jasná, protože Kolumbie to je taková černá eh, díra, taková černá skvrna v Jižní Americe, protože dokází k obrovské zločinnosti a také jsou zde jisté stinné stránky na straně vlády. Vláda i místní orgány mají určité vrobky. A 60 odborářů, kteří jsou zabíjeni na naší planetě, žijí v Kolumbii. To je situace, v jaké se nalézáme. Kolumbie a na druhé straně paralelně Sri Lanka. Já musím říci, že jsem proti přerušení GSP+, ale neměli bychom měřit dvojím metrem u obou zemí. A ještě jedna věc ke GSP+. Také jsme začali vyjednávat o vo, dohodě o volném obchodě a já se domnívám, že naše politické skupiny by se měly zamyslet nad tím, jak povedou tyto diskuse dál. Možná, že bychom měli v únoru nebo v březnu na plenárce eh, iniciovat ústní dotaz eh, tedy na plenárním zasedání aby se naše názory také kvalifikovaly a, kvan, a prosadily. My také hovoříme o zodpovědnosti i nové komise, včetně komisaře. Myslím si, že by bylo dobré položit ještě další otázky. Děkuji, zaznamenal jsem to a zvážíme otázky k, ústního dotazu k této tématice. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se. Já jsem říkal Davidu Martinovi, že se nezapsal na seznam řečníků. Existuje zde jediný cíl, soubor dat, který ukazuje, že v Kolumbii byla porušována lidská práva. Existují zde dvě rozdílná vnímání v tomto smyslu. Jsou jedni, kteří si myslí, že lidská práva se stále porušují s přímým či nepřímým zapojením státu. A my další si myslíme, že v minulosti byly strašlivé chyby, strašlivé zločiny, ale vláda začala jednat, aby pomocí právních a správních nástrojů e, ukončila tuto temnou kapitolu. Já si myslím, a zastávám druhý názor, myslím si, že komise a ILO také. Já si myslím, že bychom měli podporovat e, kolumbijskou vládu. Pomocí také schválení dohody o volném obchodu, ale měli bychom tam takovou klauzuli, pomocí které bychom si vynucovali dodržování lidských práv a monitorování situace. Měli bychom Kolumbii začlenovat a ne vyčlenovat. Kolumbijská vláda z mého pohledu lituje minulosti a začíná novou budoucnost. Budoucnost, kde mohou žít lidé eh, z různých eh, vrstev společnosti. Eh, už nebudu pokračovat, myslím, že jsem řekl všechno. Děkuji. David Marcin, ano, dvě otázky. Poslední řečník ze strany hostů za podnikatele eh, zde eh, nás seznámil s mnoha ctižádostivými cíly, Eh, týkající se odborářů a mě by zajímalo, proč jsou to pouze cíle a kýžené cíle, proč zatím nebyly tyto cíle dosaženy. A druhá otázka je na pana velvyslance. Týká se to toho, o, o čem hovořila paní Bieder. Jestliže skutečně si myslí, že se situace v oblasti lidských práv zlepšila, tak proč se obrací kolumbijská vláda na Evropskou komisi, aby provedla šetření v oblasti lidských práv. Takže já si myslím, že opravdu by se kolumbijská vláda měla obrátit na komisi, tak aby se provedlo šetření, abychom měli jasný obrázek. Ano, děkuji vám. Nyní si musíme také vyslechnout komisi, ale my bychom si měli přece jenom vyslechnout hlavně naše hosty. A čas utíká takže dám komisi jenom několik málo minut k dispozici, ale bylo položeno několik otázek také na komisi. Zdali se komise domnívá, že standardy GSP Kolumbie plní a e, zdali by se tedy mělo v tom, této dohodě pokračovat. Takže žádám pana generálního ředitele DG Trade o slovo. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Musím říci, dnešní výměna názorů byla velice zajímavá a komise také přesně prostudovala informace ze všech zdrojů, které máme k dispozici a jsou to informace týkající se implementace závazků z GSP+, a také závazků vyplývajících z příslušných úmluv. My jsme vycházeli ze práv eh, mezinárodních organizací. Je jasné, že situace v Kolumbii není perfektní. So je tady celá řada důvodů k obavám. Je také jasné, že vláda udělala velký pokrok při překonávání nedostatků, které byly identifikovány relevantními organizacemi. Komise spolupracuje s kolumbijskou vládou a vede intenzivní dialog o lidských právech a tento dialog také pomohl kolumbijské vládě k tomu, že zaujímá nyní e, kolumbijská vláda pozitivnější přístup k celé této problematice. To je naše hodnocení situace tedy s Kolumbií, ale u Sri Lanky tam to vypadá jinak. Tam nedošlo ke spolupráci vlády s komisí ani předtím, ani během analýzy. A myslíme si, že toto nejsou uh, dva srovnatelné případy, protože tady existují dvě různé politické situace a také činy, které se páchají, jsou různých činů. My se domníváme, že naše politika přináší ovoce v Kolumbii a my se domníváme, že Kolumbie by měla dostat šanci a také by měla se řídit doporučeními mezinárodních organizací při implementaci úmluv. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke konci naší diskuse. Dám nyní slovo dvěma hlavním hostům řečníkům a jako první začne pan Franco. Máte k dispozici pět minut, prosím. Franco, Pani Franco, eh, pane Franco, máte slovo. Ano, velice vám děkuji. Já bych chtěl ještě doplnit následující. Sdělení, o kterém mluvil kolega Vanegas, ve kterém stojí, že EGT nás neautorizuje jednat za ně, ten je ze 4. května roku 2009 a týkalo se to jedné návštěvy eh, zde v tomto parlamentu. Já na začátku svého eh, vystupování jsem říkal, že nemluvím jménem žádné konfederace, ale postupem času tato konfederace změnila svůj názor eh, ke konci roku 2009 pomocí různých smluv a svých sdělení. Takže se jedná o jakési nedorozumění, protože vidím, eh, že to stáhli z internetové stránky, akorát tomu změnili datum. Takže když chcete někoho osočit v naší zemi a někoho znemožnit, a zvláště pokud se jedná o kolegy skut, eh, Oni chtějí stigmatizovat své soupeře, pokud nemají žádný pádný argument do debaty. Já bych také chtěl připomenout, že my tvoříme většinu v DHT, v této konfederaci, pokud se, eh, jde o soukromý sektor. A moje odvětví, které já představuji, které já zastupuji, tvoří většinu v tomto odvětví. A cokoliv učiníme v souvislosti s dohodou o volném obchodu, ať už v kladném nebo v záporném smyslu, budeme hovořit o několika desítkách Eh, milionů pracujících. Já bych ještě rád uvedl takový příklad. V oblasti, kde žiješ 25 let a žiji tam s dalšími pracujícími, kteří pracují eh, s banány, chtěl bych říci, že jsme druhá největší, nejdůležitější organizace v regionu Urabana. V 90. letech jsme zažívali násilí ze strany gerily FARC a NLN. E Od roku 2001 do současné doby už nebyl žádný eh, odborový předák, žádný odborář, který byl eh, z důvodu své činnosti eh, zavražděn. My jsme stávkovali a naše stávka byla respektována ze strany úřadu. My jsme hovořili o zaměstnavatelích, o různých pracovních dohodách a dosáhli jsme uznání i naši kolegové, kteří jsou z jiného odvětví KUT. A chtěl bych říci, že dokument, který je také připojen, ve kterém jsem označován za bílého koně či nastrčenou osobu, což je další smrtelná zbraň, když jim někdo protiřečí. Tento dokument není ze 4. ledna, je z června, z června loňského roku. A Guillermo Rivera, ten, kdo ho podepsal, dnes kandiduje do parlamentu. A dnes již není předsedou této odborové skupiny, ale je tam jiná skupina, takže je to také dokument, který neodpovídá zkušenosti, skutečnosti. Toto téma chci tedy zmínit, protože odvětví, kterého, které já zastupuji, tak tato organizace byla proti 12-denní stávce v oblasti Uraga v květnu. A my jsme tedy nestávkovali a to můžete také si přečíst v tomto eh, dokumentu, ale zbytek informací není správný. To je eh, oportunistická praxe našich kolegů z Kutu v naší zemi. Bohužel je tomu tak. Ale my můžeme diskutovat kdekoliv na národní či na mezinárodní scéně. A jsme zde, protože hájíme určitou věc, protože prožíváme situaci v naší zemi a jsme smutní kvůli všem našim mrtvým. Takže vás vyzýváme k diskusi a všem vám chceme poděkovat, pane předsedo. Eh, děkuji. A na závěr prosím pan Alberto Vanegas. Máte pět minut. Velice vám děkuji. To první, co bych chtěl potvrdit, že tři dělnické centrály, což je eh, dělnická organizace, a oni se dostat, s dostatečným předstihem vyjádřili v tom, že požádali mezinárodní a národní společenství a vyjádřili také svoje znepokojení, protože když e, určitá vláda získá ocenění, i když zde existují organizace, e, zprávy z organizací, jako je Amnesty International a tak dále, zprávy od těch kteří hají lidská práva. E, některé zprávy byly také financovány Evropskou unii, kde se také sleduje situace lidských zpráv. Nejsou to jenom odboráři, kteří bojují za lidská práva, ale jsou to také soudci, tisk, e, indiáni a tak dále. Všichni, kteří zastupují tyto organizace, e, tak jsou šikanováni nebo skončili ve vězení nebo byli zavražděni. Proto existuje mezinárodní kampaň na podporu obránců lidských práv, takže je zapotřebí podporovat ty, kteří podporují lidská práva v Kolumbii. My tedy naše centrála vás prosí, abyste nepodepisovali dohodu o volném obchodu s Kolumbií. V souvislosti s tím, já si myslím, že pan velvyslanec, pan Truchýjo, řekl, že může představit všechny údaje, všechny zprávy o situaci lidských práv. Jak existovalo také vyšetřování o stavu lidských práv. Proč si nevezmeme informace také z druhé strany? a na základě toho nevybudujeme obchodní vztahy. Takže já bych chtěl říci, že by nejprve eh, vláda měla dodržovat lidská práva předtím, než podepíše dohodu o volném obchodu. Když v Kolumbii pracující začínají hájit svá práva, protože v některých regionech eh, se situace podobá otroctví. Možná, že jste slyšeli o stávce v oblasti vaje eh, sběračů cukrové třtiny. Tedy ti, kteří eh, sbírají tuto cukrovou třtinu, nakonec přišli o svoji práci. Oni poskytují určité služby, stejně jako v uvozovkách odborář Franco mají určité smlouvy, asociační smlouvy nebo jakési svoje malé odborové smlouvy. Oni se združí a nabídnou své smlouvy e, zaměstnavateli. To je něco, co porušuje úmluvy e, Mezinárodní organizace práce, protože takovým způsobem si pracující sami musí Eh, financovat mnohé věci, musí si platit eh, pracovní nástroje a tak dále. A ještě jsou vykořišťováni pracujícím. A tyto podmínky přinutily 15 tisíc pracujících v oblasti Vaje eh, zahájit stávku. Pan prezident Uribe řekl, že se nejedná o pracovní konflikt, ale že se jedná o podvratnou činnost, že e, tuto stávku zorganizovali temné síly. My jsme říkali, ano, to byly temné síly, to byly afroameričtí pracující, kteří byli už unaveni touto nedůstojnou situací, kdy byli vykořišťováni byli potlačeni a vznikla z toho taková mezinárodní eh, národní záležitost, protože eh, bylo nutné zachránit jejich životy. Eh, byly tam ženy, děti, všichni šli ke Kali a bylo zapotřebí je zachránit. Takže to je mentalita, to je mentalita těch, kteří řídí politiku ti, kteří by měli poskytovat záruky, tak nakonec eh, pronásledují legální činnost pracujících. Dále já bych ještě chtěl zdůraznit téma beztrestnosti. Existuje 260 rozsudků nebo eh, soudních případů, které nebyly potrestány, což je 98% nebylo, nebylo potrestáno. Děkuji, tím bych skončil. Vyjamalý. Uh, Děkuji vám. Toto byla velice otevřená a plodná diskuse. Nyní máme lepší informace o situaci v Kolumbii a také známe lépe naše vlastní stanoviska vzhledem k režimu GSP+. Já děkuji obzvláště našim hostům a také děkuji především dvěma hlavním řečníkům. A nyní končím tuto naši dnešní diskusi o tomto tématu. A nyní přecházíme, přejdeme. Number 15 of our k bodu 15 na našem programu. Prosím o vaši pozornost, kolegové. Ti, kteří odcházejí z místnosti, tak prosím odejděte co nejrychleji. Please avoid speaking in the floor. Prosím, opouštěte místnost mlčky.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 Nyní se blížíme ke konci naší schůze, ale zatím ještě konec není. Takže nyní se dostáváme k bodu 12, aktuální vývoj v oblasti zadávání veřejných zakázek. Toto je téma, kde hlavním výborem je výbor IMCO. My zpracováváme stanovisko ke zprávě výboru IMCO. Naše navrhovatelka je paní Hanslík z EPP. Já chci připomenout, že výběrové řízení či veřejné zakázky se stalo velice důležitou oblastí celkového obchodu, ale veřejné zakázky nespadají do multilaterálního systému a je, veřejné zakázky se řídí pouze e, multilaterálními a mezivládními dohodami velké země jako Čína zatím ještě nejsou členem GPA a tam již se zdá, že revize GPA je zamrzlé. Evropská komise se tímto tématem zabývala v říjnu minulého roku a v této souvislosti nesmíme na to zapomenout, že společný trh, vnitřní trh a mezinárodní obchod jsou zde propojené a proto náš výbor má zvláštní pozici, aby přispěl k této diskusi z mezinárodního hlediska protože zahraniční obchod ovlivňuje veřejné zakázky a naopak. A nyní bych chtěl dát slovo paní zpravodajce. Bardzo děkuji, paní předsedající. Děkuji, Děkuji. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zabrać głos. Rzeczywiście dzisiaj... E, Je mi velkým potěšením, že se mohu vyjádřit na toto téma. Dnes odpoledne se konalo veřejné slyšení ke zprávě o zadávání veřejných zakázek pod záštitou výboru IMCO a s radostí jsem si vyslechla, co e, říkali experti, e, směrnice a také o dopadech Lisabonské smlouvy o nedostatku anebo o e, nutnosti doplňků. Týká se to vnitřního trhu a zpravodaj za IMKO se chce k tomu vyjádřit. Experti během slyšení se vyjadřovali k národním otázkám a ke, ke kterým se e, také vyslovuji. A tak eh, mě účast na tomto slyšení velice potěšila. Eh, některá tato témata se objevují i v mé zprávě. Trh Evropské unie je otevřený. Třetí země se mohou účastnit vypsaných zakázek podle legislativě platné v Evropské unii o zadávání veřejných zakázek ale e, tato řízení v třetích zemích nejsou vždy stejně otevřená jako v členských státech EU. Máme dohody s obchodními partnery o reciprocitě. Reciprocita je více či méně zaručená. A zástupci evropských podniků hovořili o potížích s přístupem na trhy v třetích zemích. Jistě situace je složitá, zejména vůči těm zemím, s nimiž nemáme žádné eh, závazné eh, dohody o zadávání veřejných zakázek eh, tam jsou činěna další opatření, aby zamezili přístupu na trh. Například nedávno vydala Čína systém akreditace pro místní inovativní produkty. Čína upřednostňuje akreditované produkty eh, v případě zadávání veřejných zakázek. To zvýhodňuje místní čínské podniky a naše společnosti se mohou zúčastnit cestou akreditace a e, registrace, což ovšem znamená, e, že mohou e, ztratit své technologické nebo obchodní tajemství. Evropská unie vede jednání a také v rámci VTO se vede jednání na toto téma, ale jsou to nesmírně složitá a dlouhodobá jednání. E, musíme tedy vyčkat, jaké budou dojednány podmínky. Neměli bychom však zapomínat, jaké cíle sledujeme iż wobec tych partnerów handlowych. Měli bychom podporovat své partnery, aby otevřeli své trhy. Ti, kteří nejsou ochotni otevřít své trhy eh, pro vstup evropských podniků, eh, kteří však profitují z otevřeného charakteru evropského trhu, s nimi bychom měli eh, uzavírat dohody o reciprocitě reciprocitě. Pokud tyto trhy nejsou otevřené a není dána reciprocita, měli bychom navrhovat restrikce, protože naše podniky musí obstát v soutěži na evropském trhu eh, vůči podnikům ze třetích zemí a tyto podniky nemusí eh, konkurovat s eh, našimi podniky na svých trzích. Evropské podniky proto upozorní na to, že podniky v těchto třetích zemích eh, mohou eh, používat eh, dumpingové postupy na svých vlastních trzích. Nejsem obecně pro protekcionismus, ale domnívám se, že v tomto případě jsou takováto opatření důležitá. Uvítám všechny vaše připomínky a chtěla bych připomenout, že lhůta k předkládání pozměňovacích eh, návrhů je 29. ledna ve 12 hodin. Děkuji za pozornost. Stínoví reportéři mají slovo, začneme skupinou SAD, pan Georg Kutaš. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poblahopřát paní zpravodajce k její práci. Já chci pouze dodat jeden princip, který bychom chtěli připojit ke zprávě. Myšlenka selektivních veřejných zakázek by měla být také dodána. To znamená, u zelených zakázek tak, abychom mohli veřejné zakázky využívat pro podporu trvalého udržitelného rozvoje. Právě dnes jsme vedli velice dlouhou debatu a myslím si, že také by mělo stanovisko obsahovat ochranu základních práv to jsou práva, která jsou zakotvena v ILO a také v Univerzální deklaraci lidských práv. A nakonec chci také říci, že je třeba zesílit mechanismy proti korupci. Ve veřejných zakázkách v jednotlivých zemích musíme se zaměřit na transparentnost a především na odpovědnost v oblasti veřejných výdajů. A ještě další stínoví zpravodajové se chtějí vyjádřit? Ne, není tomu tak. Proto dávám nyní slovo komisi z DG Trh. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Chci konstatovat, že z převážné většiny toto stanovisko podporujeme. Jak již bylo vysvětleno, tak mezinárodní eh, dohody o přístupu k veřejným eh, zakázkám jsou velice složitá, protože EU byl vždy otevřeným trhem a také umožňujeme účast na veřejných zakázkách třetím zemím. My v těchto jednáních jsme však zjistili, že mnoho našich obchodních partnerů ne aplikují stejnou otevřenost vůči našim společnostem. A proto komise tak říkajíc striktněji začala aplikovat reciproční princip. To znamená, že v našem posledním návrhu z únoru 2009 jsme také uvedli určitá omezení pro americké firmy k, v přístupu k veřejným zakázkám na evropském trhu protože také na americkém trhu existuje eh, takovýto preferenční systém pro malé a střední eh, americké podniky a tak jsou v podstatě vyloučeni uchazeči z jiných třetích zemí. Komise si také uvědomuje, že v současné době finančně ekonomické krize se snaží celý svět eh, zavádět preferenční principy pro místní firmy, ale tu ten, tímto směrem my se nechceme ubra, ubírat, protože komise by nadále chtěla trvat na tom, že EU je otevřenou ekonomikou, ale jestliže e, naši obchodní partneři se budou chovat jinak, tak také my se vůči nim budeme chovat podobným způsobem. Jinak v eh, nás velice potěšilo stanovisko paní zpravodajky Hansli. Děkuji. Děkuji. Žádá si slovo ještě někdo další? Pokud tomu tak není, pak ani Hanslík má ještě jednou slovo na závěr. děkuji eh, Dovolte, abych vám velice poděkovala, pane předsedo, děkuji za vaše kladné připomínky k mému návrhu stanoviska. Dámy a pánové, to, co řekl stínový zpravodaj, by mohl vyjádřit ve svém pozměňovacím návrhu a já se domnívám, že budeme mít ještě další výměnu názorů, která bude možná trochu další při nějaké příští schůzi. Jinak děkuji za všechny připomínky. Pan předseda bohužel nemá zapnutý mikrofon, ale vyhlašuje lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. V tomto výboru se bude o tom hlasovat 23. února. A nyní přejdeme k bodu 15 pořadu jednání. Chtěl bych vás ovšem informovat o tom, že zápis ze schůzky koordinátorů z dnešního dopoledne je připraven, byl eh, obvyklým způsobem distribuován zastupován, pokud do konce jednání nebudou vzneseny žádné připomínky, tak ho můžeme eh, schválit. Bod 15. Střednědobý přeskum geografických a tematických strategických dokumentů podle nařízení 1905, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. Je to výměna názorů k návrhu stanoviska. Příslušným výborem je výbor DV. Naším navrhovatelem je pan David Martin za politickou skupinu SAD. Výbor pro eh, rozvoj se rozhodl eh, vypracovat zprávu z vlastní iniciativy a my jsme se rozhodli pro stanovisko. Evropská unie podporuje rozvojové země eh, nástroji ECI pro rozvojovou pomoc. Týká se to geografických, tematických, strategických programů. A to jsou strategické nástroje pro eh, program evropské pomoci. Jsou to nástroje pro řízení, zprávu a přeskum programu pomoci Evropské unie. Pane Davide Martin, máte slovo. Děkuji, pane předsedo z obchodního hlediska k tomu nemohu příliš mnoho říci. I když tady zpracováváme stanovisko, tak moudrost výboru spočívá v tom, že spíše se také zaměřujeme na dárcovské aktivity a také bychom mě, tyto politiky by měly jít ruku v ruce s dalšími vnějšími politikami. Obchod může být motorem pro růst a rozvoj, ale automaticky chudobu nesníží. Obchod je součást širšího rámce, jak pomáhat rozvíjejícím se a rozvojovým zemím tak, aby obchodu co nejvíce využili. To znamená, že nejchudší země potřebují také přístup k trhu bohatých zemí. Na této strategii jsme se shodli v Hongkongu v roce 2007 a jediný aspekt, který bychom měli dodat, je aspekt spravedlivého obchodu. A zde bychom měli požádat Evropskou komisi, aby nám poskytla více informací o rozpočtové položce, jak je tato prováděna a jak je tato položka plněna. Takže to je více-méně všechno, co mohu nyní říci, takže já se ještě jednou ptám, stojí opravdu za to zpracovávat stanovisko? Můžeme se dozvědět názor komise? Kter, kdo si vezme slovo za komisi? Pan Šimek, pan Lugron? Děkuji. Já jsem... Já jsem pan eh, Rod z DG Relax a jsem koordinátorem eh, střednědobého přeskumu eh, DG Relax. Je pravda, že tu jsou prvky obchodu v nástroji DCI a v strategickém dokumentu o tomto nástroji eh, rozvojové spolupráce. My bychom chtěli zareagovat na připomínky vašeho parlamentu po posledním eh, programu vzhledem k propojení horizontálních otázek aby e, naše rozpočtová položka byla efektivnější. E, chtěli bychom zaintegrovat aspekty Aid for Trade do širšího globálního kontextu e, finančních balíčků. Dále, na čem pracujeme a o čemž se ještě nikdo nezmiňoval, to je nástroj pro průmyslové země a doufáme, že se nám podaří zvýšit spolupráci s nerozvojovými zeměmi v této oblasti v budoucnu, tedy v letech 2011 až 2013, uznáváme, že obchod je hnací eh, silou růstu a snažíme se využít tohoto programu Aid for Trade, abychom tím doplnili eh, běžné procesy rozvoje. Pokud si přejete, mohl bych se eh, vrátit a hovořit o službách Relax a požádat je, aby připravili dokument o tom, jak rozpočet eh, a program Aid for Trade se dále rozvíjí. Ano, to bychom uvítali. Děkuji za váš příspěvek. Jsou nějaké další dotazy? Ne? Ehm, má nějaké připomínky David Martin? Eh, jenom bych mohl říci, že bychom opravdu uvítali takovýto dokument z DG Relax. The mm, tak předložení pozměňovacích návrhů a eh, naše schvalování bude na naší schůzi během března. Vlastně jsme projednali všechny body. Bylo to velice dlouhé jednání. Děkuji vám za trpělivost. Naše příští jednání v únoru se bude konat uh, v úterý 23. února. ale také 8. února ve Štrasburku ve 21 hodin. Nezapomeňte, vynechte večeři a připravte se na velice